Colleagues, please be seated. Prosím, posaďte se, kolegové. to start. to start. Thank you. It is my pleasure to open. Pro mě je velkou ctí, že vás tady mohu přivítat eh, na druhém, druhé části naší schůze. Dnes to máme eh, společně s AFETem. Já tady vítám i zástupce výboru AFET, vítám tady také členy delegace pro vztahy se Spojenými státy. Máme tady pana Ellera, mimo jiné. A vítám také panelisty, ale poprosím eh, toho kolegu, aby naše téma uvedl. Děkuji. Jsme u bodu číslo 9 našeho programu, kde o novou strategii národní bezpečnosti Spojených států a měli bychom mít výměnu názoru a já bych eh, chtěl nejprve uvést všechny naše zácné hosty. Jednak je to Edita Hrdá, která je ředitelkou pro vztahy s Amerikami v Evropské službě pro vnější činnost, potom je Adam Šup eh, z mise Spojených států u Evropské unie a potom je tady Steven Pfeiffer eh, z Brookings Institution. A jsme velmi rádi, že vás tady dnes můžeme přivítat v Evropském parlamentu. A Dovolte mi, abych také eh, řekl, že prezentace nové bezpečnostní strategie je vždy velmi zásadní okamžik, eh, v jakém, v jakém v životě jakékoliv administrativy ve Spojených státech. Kolikrát samozřejmě ne, vždycky ta strategie úplně odolá nárazu praxe, ale i tak eh, je to velmi důležitý nástroj, který zhromažďuje všechny politiky v této oblasti. Tato strategie, která byla prezentována na konci loňského roku, nám poskytuje hodně příležitosti k debatě, zvlášť u nás v Evropské unii. My jsme samozřejmě velmi rádi, že se tady znovu potvrzuje síla transatlantického partnerství a jsme také velmi rádi, že jazyk této strategie je eh, dost umírněnější než některé veřejné výroky. Nicméně také se tady potvrzují některé rozdíly mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Například eh, se z toho úplně vytratil eh, boj proti klimatickým změnám, což eh, pro nás je velká priorita, ale klimatické změny to nejsou jediná věc, která chybí v tomto dokumentu. Dále jsou tady lidská práva jako nějaký hlavní princip zahraniční politiky a vněšování Ruska do volebního procesu. Já se tedy velmi těším na naše dnešní eh, diskuzi o tomto dokumentu, o tom, jak eh, naše hosté vidí budoucnost vzájemných vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Chci také eh, připomenout ještě prohlášení prezidenta Trumpa, že by Spojené státy se mohly vrátit k jednání o klimatických změnách. A nyní mi dovolte, abych eh, dal slovo abych eh, dal slovo panu Šubovi. Prvním řečníkem bude pan Šub, Charge d'affaires se mise Spojených států Evropské unie. Děkuji vám paní předsedkyně, Elere, nové eh, výboru AFET na sede. Děkuji za pozvání. Je dobře a já jsem velmi rád, že tady dnes mohu opět eh, být a diskutovat s vámi o tomto tématu, o této národní bezpečnostní strategii, která byla oficiálně prezentována v prosinci 2017 Eh, její podtitul je Zásadový realismus. Jde o hájení zájmu našich občanů, naší svrchovanosti. Říká se tam, že Spojené státy teď čelí mimořádně nebezpečnému světu a že ty hrozby se v poslední době znásobily. Jak řekl také prezident Trump na eh, svém úvodním, eh, v svých úvodních poznámkách, potvrzují tady naše hodnoty, chceme posílit eh, naše ozbrojené složky, chceme mít eh, globální partnerské vztahy na základě eh, rovnosti. Je to strategie, která má která má dát Ameriku do popředí, ale to neznamená, že by Amerika měla být osamocena. Chceme spolupracovat s našimi spojenci, chceme podporovat rovnováhu sil, která je v náš prospěch a našich spojenců. Ve svých poznámkách o národní bezpečnostní strategii prezident Trump také konstatoval, že Spojené státy teď čelí velmi nebezpečnému světu. Na to strategie uvádí, že svět je velmi konkurenční, jsou tady různé politické, vojenské, strategické zájmy v různých částech světa. Jasně se tady také hovoří o tom, že Čína a Rusko představují výzvu pro Ameriku a uznává se tady také, že někdy eh, se ta rovnováha sil vychýlila v náš neprospěch. Uznává se tady také, že je potřeba využít eh, veškeré prostředky, které máme k dispozici na ochranu amerických občanů, abychom eh, mohli podporovat americké zájmy. To se opírá o čtyři pilíře. Jednak je to ochrana Ehm, bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti, dále prosperita, síla a za čtvrté je eh, rozšiřování amerického vlivu a já se teď budu těmto bodům věnovat jednotlivě. A chci také navrhnout eh, nebo eh, zmínit se o některých opatřeních, které budou probíhat v roce 2018. Nejprve ochrana amerických občanů, amerického způsobu života, to není nic nového. Jde o zajištění amerických hranic, eh, boj s terorismem a udržení eh, bezpečnosti Ameriky také v té době kybernetických útoků. Jde o naši fyzickou bezpečnost, o eh, ochranu našich práv a svobod a bude potřeba čelit různým výzvám ještě, než dorazí k našim hranicím. Takže budeme muset modernizovat naši armádu, zvýšit výdaje na obranu, potýkat se s hrozbami, jako jsou kybernetické e, útoky, musíme mít novrstevnou raketovou obranu, mimo jiné. Musíme také mít ochranu před zbraněmi hromadného ničení, Musíme mít e, působ jako odhalovat <clears throat> útok, zabránit také šíření e, těchto zbraní. Dále budeme bojovat proti džihadistickému terorismu a chceme bojovat také proti organizovanému zločinu. Chceme odhalovat teroristické útoky, než se odehrají, bojovat proti teroristickým sítím. Co se týče kybernetické oblasti, chceme mít eh, odolné eh, státní sítě a chceme mít eh, několik vrstev obrany, abychom chránili všechny uživatele. Druhý pilíř je obrana americké prosperity. Americký prezident řekl, že hospodářská prosperita je Eh, klíčová, je to eh, základ naší síly, je to to, co umožňuje Spojeným státům, aby byly nejmocnějším, nejmocnější vojenskou eh, zemí. Chceme mít transparentně otevřenou světovou ekonomiku na základě reciprocity. Myslíme si, že to povede k šíření prosperity na celém světě. A musíme spolupracovat více s našimi partnery, mezinárodními institucemi, abychom zajistili eh, volný obchod našimi partnery. Musíme eh, tedy eh, modernizovat naši ekonomiku ku prospěchu našich pracovníků, chceme obnovit výrobní základnu, podporovat inovace, udržet si technologický pokrok a tak dále. Chceme také podporovat obchodní vztahy inovace a chránit naši eh, inovační základnu, to znamená podporu exportu, eh, přitažlivost pro podnikatele, bojovat proti nekalým obchodním praktikám a korupci. Chceme také chránit duševní vlastnictví, data a s tím spojenou infrastrukturu. V oblasti energetiky chceme zvýšit naši exportní kapacitu, chceme spolupracovat s partnery a spojenci na to, abychom chránili, chránili globální infrastrukturu před hrozbami. Chceme také diversifikovat energetické zdroje, jak doma, tak i v zahraničí. Třetí pilíř je šíření míru silou. Myslíme si, že eh, pokud budeme silnější, tak budeme moci odstrašovat eh, útoky. Ta také jasně říká, že Čína, Rusko a zločinecké státy, jako je Irán nebo Severní Kore a žaristické teroristické sítě, eh, bojují proti Spojeným státům a našim partnerům a proto musíme využít naši, eh, našich výhod, našich, eh, našeho náskoku. Musíme bojovat proti našim nepřátelům, pokud eh, zautočí na Spojené státy a musíme také usilovat o to přesvědčit naše nepřátele, že použití síly vůči nám není realistické. Chceme také udržet náš jaderný arzenál, aby měl odstrašující efekt ve vesmíru. Také chceme si udržet svobodu pohybu, zajistit komunikace, spravodajské eh, systémy, monitorovací a satelitní systémy hm, a také navigaci hm, a poskytnout tu i prostor pro soukromý sektor. I v oblasti kybernetické bezpečnosti eh, musíme eh, čelit různým útokům, protože to by mohlo ohrozit naše hodnoty a instituce. Také musíme sledovat, co dělá Čína v této oblasti. Dále jsou to džihadisté a ruské úsilí ovlivňování eh, veřejného mínění na celém světě. Je tak, eh, musíme posilit naše diplomaci, musíme využít eh, veškeré nástroje, které máme k dispozici, abychom chránili naše zájmy. Čtvrtý pilíř je šíření amerického vlivu. V našich dějinách jsme vždy stělesňovali svobodu a demokraci, Naše základní hodnoty tvoří základ našich trvalých spojenectví a Spojené státy eh, v tom chtějí pokračovat i nadále. Chceme šířit americký vliv v zahraničí na zajištění naší bezpečnosti a prosperity, ale také našich spojenců a partnerů. Eh, to je zdrojem velké síly pro nás. Na základě společných zájmů chceme budovat koalice a partnerství v rámci tohoto čtvrtého pilíře chceme modernizovat naše, eh, naše rozvojovou pomoc, využít také eh, soukromého sektoru, chceme využít diplomaci a pomoc, aby eh, státy zlepšily svůj systém zprávy, posílili právní stát, bojovali proti korupci a zajistili udržitelný rozvoj. Chceme také podpořit reformy za použití soukromého kapitálu, abychom uvolnili potenciál všech občanů Chceme také pomoci našim partnerům na celém světě. Chceme podpořit rozvíjící se e, státy a chceme dát prioritu těm e, zejména křehkým státům, jako je Afganistán. Chceme dosáhnout lepších výsledků na multilaterálních fórech, chceme zajistit transparentnost a zlepšit e, výkonnost těchto organizací, jako je Světová banka, Měnový fond a tak dále. Chceme podporovat eh, naše hodnoty, chceme eh, podpořit eh, práva žen, menšin a zajistit práva jednotlivců. Chceme také bojovat proti despotismu a tyrany. Měl bych se také zmínit o tom, že tady je jedna paralelní strategie, která se říká národní obraná strategie, která byla zveřejněna ministrem zahraničí 19. ledna. Její podtitul je Jak eh, eh, znásobit konkurenční výhody, eh, které Spojené státy mají, jak tedy se prosadit vůči našim konkurentům a nepřátelům. Co to znamená pro Evropu a pro Evropskou unii? America First neznamená, že Amerika bude osamocena. Říká tady, že jedna z zdrojů síly jsou právě naši partneři a spojenci. To může znásobit náš vliv. Stejně tak eh, svobodná a silná Evropa je opora naší stability. Jsme spojeni sdílenými hodnotami, jako jsou demokracie, právní stát a svoboda. A v tomto dokumentu se také jasně e, říká, že musíme společně bojovat proti některým hrozbám a prosazovat naše společné zájmy. Takže jasně tato strategie prohlašuje, že Spojené státy e, zavazují pomáhat svým evropským partnerům. Odkazuje se tady na článek 5 e, Severoatlantické smlouvy, a to bez podmínečně. Stejně tak i naši partneři musí eh, sdílet toto břemeno a podílet se na řešení problému. Strategie opakuje, že spojenci v rámci NATO musí navýšit své výdaje na obranu na 2% do roku 2024, což všichni spojenci přislíbili. A ještě eh, několik slov k Rusku. Rusko je eh, jedinečná výzva pro nás, pro naše partnery. Rusko chce Eh, šířit svou sílu, chce si zřídit eh, zónu vlivu eh, u svých hranic a podkopává naši jednotu. Všichni dobře víme, že Rasko, Rusko zastrašuje své sousedy, například argumentuje svými jadernými zbraněmi, svou energetickou politikou a dalšími kroky. Čína, my spolupracujeme s Čínou, víme, že Čína se snaží získat si strategické působiště tady v Evropě, což je zdrojem obav. Takže Spojené státy chtějí spolupracovat s Evropou na to, aby eh, mohli čelit těmto hrozbám ze strany Číny, Ruska, ale také Iránu a Severní Koreje. Strategie také hovoří o nestabilitě v Severní Africe a na Blízkém východě, což vede eh, k migraci, nestabilitě a k napětí nejenom v Evropě, ale i jinde. A my jako Spojené státy bychom byli rádi, kdyby Blízký východ nebyl eh, živnou půdou pro terorismus. Chceme eh, také spolupracovat s Evropskou unii a bilaterálně s dalšími státy na tom, abychom zajistili eh, spravedlivé obchodní praktiky. Některé naše další priority ve k Evropě je podpořit evropské investice ve Spojených státech na vytvoření pracovních míst. To je velký eh, eh, příběh, eh, úspěšný příběh, potom jde o diversifikace energetických zdrojů, posílení obrany, boj proti terorismu, proti kybernetickému zločinu a chceme také čelit některým nekalým praktikám ze strany Číny. A na závěr chceme trvat na plném provádění smluv o kontrole jaderných zbraní a Chceme mít eh, ověřitelný mechanismus eh, kontroly těchto zbraní. A na úplný závěr ještě několik poznámek. Bez eh, zahraničí Tillerson pro, prohlásil nedávno, že Spojené státy se nacházejí prostředí nestabilního 21. století z různých nestátních aktérů. Anel Gardner z Heritage Foundation řekl, že Eh, Spojené státy musí prosadit svou vedoucí roli ve světě a eh, v roce 2018 eh, se tato strategie začne prosazovat. V červenci 2018 bude summit NATO, kde se o těchto otázkách bude hovořit, takže asi dojde k podesání společného prohlášení států NATO. Trváme na tom, že je potřeba kontrolovat provádění těch smluv o kontrole jaderných zbraní a musíme společně čelit eh, hrozbám kdekoliv na světě. Jak vy, tak i my víme, že musíme tomu čelit společně. Děkuji vám za pozornost a eh, rád odpovím na vaše otázky. Mr. Shub, much appreciated. Thank Velmi si toho vážíme, pane Šube, děkujeme za to, že jste se s námi podělil o priority ve vztahu Spojených států a Evropské unie a také děkujeme za vaši podrobnou prezentaci strategie USA v oblasti národní bezpečnosti. Nyní dám slovo paní Editě Hrdé z ESVČ, která je odpovědnou ředitelkou za Ameriku. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní předsedně, vážení poslanci, Adame, kolegové, je to pro mě radost a čest být zde a děkujeme za pozvání na tuto debatu. Domnívám se, že je to důležitá chvíle také pro vztahy EU-USA po zveřejnění bezpečnostní strategie a minulý týden také po zveřejnění obrané strategie. Je to vhodná chvíle pro zájem diskuse, protože se chceme soustředit na to, co je skutečně důležité v transatlantickém vztahu. A samozřejmě, Adame, děkujeme za uvedení strategie je pro mě nyní trošku snazší mluvit a soustředím se ve svém zkráceném projevu na tři věci. Jaký je současný stav? Srovnáme globální strategii Evropské unie s americkou strategií a potom několik slov o tom, jak se díváme na budoucnost transatlantické vazby. Adam to velmi dobře popsal. Nárůst globálního terorismu, Eh, občanská válka v Sýrii a migranti, kteří se přesouvají a přicházejí do jiných kontinentů, nepřátelské státy a nestátní subjekty, které získávají chemické, radioaktivní a další zbraně a veškeré hrozby z hlediska kybernetického prostoru, hybridní války ve východní Evropě a sousedství okolo Evropské unie. To vše vlastně se nás dotýká a posiluje naše povědomí o naléhavosti americko-evropské spolupráce. Čelíme určité volbě mezi konfrontací, který se, která se opírá o transakce maximalistickým uvažováním a usilovnou prací která by měla vést k situaci win-win a vychází z určitého kompromisu. A musíme si tedy vybrat. A Evropská unie si vybrala. Evropská unie je spolehlivým globálním partnerem, důvěryhodným partnerem pro ty, kteří se snaží o racionální, konstruktivní, multilaterální a kooperativní způsob, jak postupovat v dnešním světě ku předu. Evropská cesta k bezpečnostní obrané politice je unikátní směsí tvrdé a měkké moci a síly a myslím, že je dnes atraktivnější. Když se podívám na americkou strategii národní bezpečnosti a dopad pro evropskou globální strategii a musíme reagovat na to, co se odehrává. A musím říci, že nám zde poskytuje hrubé rysy toho, co America First znamená v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. A Adam jasně řekl, že to, znamen, že to neznamená, že Amerika bude izolovaná. A existují závažné rozdíly z globální strategií Evropské unie. A základní tým, základní téma této strategie je globální soutěživost a podpora mezinárodního řádu podle určitých pravidel, abychom řešili výzvy. A to je jádrem evropské strategie. Americká bezpečnostní strategie vytváří ne, se dívá na nebezpečí pohledem vojáků, zatímco Evropská strategie se snaží na širší pochopení bezpečnosti. A když některé formulace v americké strategii jasně odrážejí současného amerického prezidenta, je tu také jasná kontinuita s dřívějšími republikánskými národními strategiemi. Avšak to, co je dnes důležité pro nás a pro Evropskou unii, je pohled na světovou situaci a na mezinárodní události soutěžení mezi jednotlivými státy, které má dopad a reaguje na podobné názory ze strany Ruska a Číny. A to je skutečně rozdíl oproti Evropské unii a její vizi pro řízení situace ve světě. A přímá výzva pro současný systém globálních institucí a z toho vycházejícího mezinárodního práva. Americká národní strategie chce postavit Ameriku na první místo, ale nikoli osamoceně, mimo jiné v ekonomice, což ovlivňuje celosvětovou situaci a je to klíčové pro zajištění bezpečnosti jak doma, tak v zahraničí. A přičemž americká strategie prosazuje tradiční pohled na bezpečnost, investice a silná armáda, Evropská unie zdůrazňuje globální charakter bezpečnosti, zdůrazňuje význam klimatických změn, energetiky, vzdělání, zdraví, sociální soudržnosti a silných demokracií doma. Kromě toho také je třeba mít výraznou obranou kapacitu. Pozoruhodný je Soustředí se na význam jednotlivých států oproti mezinárodním a domácím institucím. Ústřední úloha občanské společnosti a soukromého sektoru při prosazování trvalé bezpečnosti v globální strategii. Takže existují rozdíly, ale tyto rozdíly by neměly bránit ve velmi významné společné sdílené vnímání hrozeb společných hodnot a toho si musíme být vědomi. Samotná myšlenka centralismu, jeden z pojmů, který je zaveden zde v této bezpečnostní také se také navazuje na zásadu pragmatismu globální strategie Evropské unie. A právě jako v globální strategii Evropské unie je závazek k základním hodnotám a jejich úloze při udržení bezpečnosti našich společností a jejich prosperity, tak to, je, to platí také v americké strategii. A podobně jako důraz na význam prosazování domácí odolnosti, to je také velmi důležité. V národní strategii, v americké národní strategii máme pod, potřebu podporovat americkou odolnost a prosazování řízení rizika a kultura připravenosti a sdílení informací a plánování. To, je to je podobné jako cíl evropské strategie. Takže vidíme rovněž závazek k mezinárodním finančním institucím. Adam, Adam mluvil o, Bretton Woods, o systému Bretton Woods a také vůči Spojeným národům. Podobně jako ve strategii Evropské unie. Je tu potřeba, a to je velmi důležité, reformovat tyto instituce. A my věříme, že to je i jedna z platform, kde můžeme spolu jednat. Avšak eh, spíše než klíčové pilíře mezinárodního pořádku, tyto instituce jsou považovány jako další prostor pro soutěžení o vliv s dalšími státy. Z těchto důvodů důraz na tradiční vojenské odstrašení a národní strategie uznává nástup nových hrozeb v oblasti hybridních válek, kybernetické oblasti, komunikace a podobně, kybernetická bezpečnost je zdůrazněna jako klíčová otázka pro řešení. Přes důraz na jaderné zbraně odstrašení je významné, významně složitější a těžko dosažitelné než v období studené války. Je to také uznání potřeby silné veřejné diplomacie, strategické komunikace abychom čelili vlivu a vměšování třetích stran, zejména z Ruska, které používá subverzní opatření, aby oslabilo závazek Ameriky vůči Evropě, podrývalo transatlantickou jednotu a oslabilo evropské instituce. Při rozšíření úzké koncepce bezpečnosti ekonomika je považována jako klíčový aspekt v oblasti bezpečnosti a to se týká i inovací a výzkumu. A to je důležité pro Evropskou unii. A to také navazuje na důraz na ekonomickou prosperitu jako důležitého pilíře bezpečnosti v naší globální strategii. Na základě konceptů a cílů stanovených v národní strategii představa pragmatismu se objevuje jako nejlepší způsob, jak jednat se Spojenými státy dnes. Co jsou tedy klíčové cíle spolupráce EU-USA? Samozřejmě transatlantická spolupráce a vztahy zůstávají klíčové pro Evropu a Evropskou unii. My jsme národními partnery, potřebujeme strategickou spolupráci. Evropská unie je silná, a důvěryhodná a je poskytovatelem bezpečnosti na mezinárodní scéně. A samozřejmě uznává Spojené státy, zejména co se týče takzvané měkké síly, včetně prevence konfliktů a snaha o obnovení života a obnovení systému v, v některých zemích, tedy spolupráce s Evropskou unii je skrze bezpečnost s partnerem, jako jsou Spojené státy, a řádové úspory které mohou nastat, mohou přispět našim členským státům, aby efektivněji využívali své vlastní obrané rozpočty. 17 operací BOZP přispívají k tomu, že je zde bezpečnost a je zde bezpečnost i pro Spojené státy. A to, že Evropská unie je zmíněna jako partner Spojených států v obrané strategii Spojených států, před několika dny je svědectvím právě toho. Spolupráce mezi Evropskou unii a Spojenými státy je klíčová pro řešení bezpečnostních hrozeb 21. století bez pochyb. Takže i když toto může být eh, moment plný výzev pro řadu z nás, dlouhodobé základy vztahu transatlantického jsou i nadále významné a domnívám se, že vysoký, vysoká zástupkyně to dobře vyjádřila a možná ji budu citovat z projevu, transatlantické vztahy jsou hluboce zakořeněny a přátelství přes Atlantik mezi Evropany a Američany je silné a překoná veškeré výzvy při, velmi jednoduše. Nemůžeme přehnaně reagovat na dočasné změny politiky, když strukturálně prvky, které váží tyto části světa jsou velmi silné. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. To byl příspěvek Evropské služby pro vnější činnost a chci zde vypíchnout dvě hlavní věty. Amerika first, but not alone, Amerika na prvním místě a ne sama a transatlantický vztah zůstává silný. A nyní mám tu čest vyzvat pana Stevena Spifera, který je badatelem Brookings Institution. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu. Je pro mě čest se připojit k tomuto panelu, abych hovořil o bezpečnostní strategii. Působím v Brookings Institution, ale zde vystupuji sám za sebe. Brookings nemá korporátní názor a nehovořím za Brookings. To, co bych chtěl udělat, nabídnout čtyři poznámky k bezpečnostní strategii USA a dotknout se specificky toho, jak tato strategie řeší situaci v Evropě a zejména výzvy z hlediska západní bezpečnosti vzhledem k Rusku. První poznámka je, že národní bezpečnost Ruské představuje konzistentní vizi hrozeb a výzev, kterým čelí Spojené státy a také nabízí doporučení, jak Spojené státy by měly reagovat na tyto výzvy a hrozby. Obecně odráží normální přístup republikánské administrace a neměli bychom být eh, překvapeni. Byla připravena poradcem právní bezpečnost generálem McMasterem a také odráží názory viceprezidenta, ministra zahraničí Tillersona, ministra obrany Metise. Dokument je eh, plný odkazů na výraz jako Amerika na prvním místě, ale není to spochybnění americké zahraniční bezpečnosti, ale některé ty odkazy America First jsou spíše eh, záležitosti čtenářů než prezidenta. Národní bezpečnostní strategie, ale ne tato, ale všechny národní bezpečnostní strategie zdůrazňují přístup americké administrativy ke čtyřem výzvám. V tom smyslu, že popi- popisují určitý názor na svět a jak reagovat na tyto hrozby. Ale nenabízejí vždy nejpřesnější pokyny pro předvídání americké politiky a scénáře a situace, které mohou nastat. Já jsem strávil 27 let jako americký diplomat a seděl jsem na celé řadě krizových setkání na témata od eh, rakety středního doletu v Evropě, situace v Ukrajině, vytváření pozitivních vztahů s Ruskem, a musím vám říci, že při všech těchto stovkách jednání si nevzpomínám ani jednou, jako, že by americký představitel prosazoval nějaký přístup, protože to tak je v nějaké národní bezpečnostní strategii. A moje třetí poznámka se týká prezidenta Donalda Trumpa. A není mi úplně jasné, že souhlasí s klíčovým prvky této strategie, kterou vydala jeho strategie například, a k tomu se ještě vrátím podrobněji, Národní bezpečnostní strategie vytváří obraz Ruska, které má nepřátelský postoj k západu a Spojeným státům. A to je správný názor podle mě, ale ten popis v národní bezpečnosti takové ruské politiky, doporučení jako americká reakce a skutečně přístup Spojených států vůči Rusku v posledním roce se významně liší od názoru samotného prezidenta, když mluvil o Rusku v minulých letech. A tudíž nejsem si jist, že tento dokument nabízí nějaký vhled do toho, jak bude prezident reagovat v určité situaci. Konec konců prezident je prezident a může existovat zahraniční politika, která bude hrát s jemnějšími odstíny, ale může být změněná jedním tweetem prezidenta. A prezident Trump je někdo, kdo nepředvídatelnost je pro něj výhodou. A americké zájmy jsou lépe chráněny, když jsou americké kroky předvídatelné. A Spojené státy si přejí přátelé i oponenty, kteří by měli chápat a vědět, co americké státy učiní a co neučiní. To je důležité pro ujištění amerických spolenců, ale také zásadní proto, abychom odstrašovali nepřátelé, kteří by mohli se někdy katastrofálně přepočítat. Moje čtvrtá poznámka je, že strategie národní bezpečnosti popisuje svět rostoucích rostoucí soutěže v oblasti politické, ekonomické a vojenské mezi státními subjekty výzvy Číny, Ruska, Severní Koreje a Iránu, včetně faktoru, faktu, že tyto země se snaží narušit mezinárodní pořádek. Tato strategie nedává dostatečnou váhu příspěvku americké a západní bezpečnosti ze strany mezinárodního pořádku. Instituce jako Spojené národy a specializované agentury, aliance, Evropská unie, OBSE v Evropě, Světová obchodní organizace, Mezinárodní měnový fond, Světová banka a regionální obchodní pakty. Tyto instituce, i když nejsou dokonalé, významně přispěly míru, bezpečnosti a ekonomickému rozvoji kterému se Západ těšil v posledních 50 eh, letech. A zachování těchto institucí a jejich posílení se zdá jako evidentní cesta, jak reagovat na výzvy států, jako je Rusko a Čína, které se snaží změnit stávající pořádek. A Národní bezpečnostní strategie tuto věc dostatečně nezdůrazňuje a měla by to být snaha ze strany autorů strategie nějakým způsobem ovlivnit názory prezidenta Trumpa, protože prezident Trump vyjádřil podezření vůči multilaterálním dohodám a institucím. A nyní několik komentářů k tomu, jak ta strategie hovoří o Evropě a o hrozbě Ruska. A tady souhlasím s panem Šaržešu a s paní Hrdou, že tato strategie významně potvrzuje, že silná a svobodná Evropa je v amerických zájmech. A je jasný odkaz na závazky podle článku 5 eh, Svobodnofické smlouvy a je třeba zajistit obranu tedy na východní části aliance. Je tu snaha vytvořit sféry vlivu a oddělit eh, Spojené státy od spojenců v Evropě a je tu snaha oslabit NATO v Evropské unii. Strategie poznamenává, že dochází k nárůstu vojenské kapacity v Rusku a modernizace jaderných sil, jak strategických, tak nestrategických, a také řeší snahu Ruska vměšovat se do domácí politiky a narušovat svrchovanost demokratických států. A popisuje Rusko, které se snaží se vlastně eh, považovat za soupeře západu v bezpečnostním systému po sudané válce. Sdílím tyto obavy a nejsem si jist, že pan prezident je sdílí stejně. Když zde hovoříme, když byla uvedena to Sergej prezident Trump se, se soustředil na partnerství s Ruskem a na partnerství s Moskvou a řada lidí, kteří sledovali tyto vztahy, tak si přejí, o, si přejí aby, pokra- aby se rozvíjaly přátelské vztahy s Ruskem, ale existuje celá řada eh, rysů problematického chování Kremlu a vztahy se v této oblasti dostaly na nejnižší úroveň konce studené války a minister Tillerson to jasně vyjádřil, když soustavně tvrdil, že primárním překážkou pro pozitivnější rusko-americké vztahy je ruská agrese proti Ukrajině. A to je překážka pro zlepšení těchto vztahů. Národní bezpečnost je zdůrazňuje tři typy reakce ze strany amerických Spojených států. Připravenost v oblasti vojenské, důraz na jadernou modernizaci, a to je důležité, ale také bych poznamenal, že Pentagon eh, je pod eh, rozpočtovým tlakem a nemůže úplně dosáhnout těchto cílů. Strategie také hovoří o významu modernizace amerických diplomatických kapacit ve světle konkurenčního světa. A to je také důležité. Je to jeden z důvodů, proč demoralizace a nejistota v partnerských státech je znepokojivá pro americké diplomaty. Strategie hovoří o využití ekonomických nástrojů, včetně sankcí, praní špinavých peněz a boj proti korupci. A to je důležité. Chci poznamenat, že kongres eh, minulá léta přitvrdil v americké politice v tomto směru. V tom, že pokud dojde ke změnám v politice sankcí vůči Rusku, kongres se zde může vyjádřit. Eh, strategie hovoří o větší snaze eh, čelit kybernetickým hrozbám. Chtěl bych ještě hovořit o odstrašení v tomto směru. Myslím, že je důležité, aby americké stá- Spojené státy našly způsob, jak sdělit, že v oblasti kybernetické dojde k odstrašení a ty kroky, které došly v roce 2016, budou mít určitou cenu a důsledky. A teď jsme svědky toho, že kdyby nastala situace z roku 2016, tak eh, prospěch z těchto kroků převažuje nad cenou a to není pozitivní situace, protože to je pokušení, že by to Kreml mohl zopakovat. Jednotlivé kroky mají svůj význam, ale jsou to významné nedostatky v bezpečnostní strategii a netýkají se jenom Ruska, také jiných oblastí. Strategie hovoří o tom, jak Spojené státy by měly vytvářet zdroje, aby mohly reagovat na výzvy, ale ne, nepopisuje systém, jak čelit Rusku. A soustředím se na Rusko. V celé strategii je řeč o tom, že, že Severní Korea a výzva Severní Koreji je zmíněna, ale není jasné, zda americká reakce by měla být odstrašení, vyjednávání, přesvědčování, aby se Severní Korea vzdala svých jaderných kapacit nebo zničení této kapacity. Tady je těžko najít eh, celkový rámec pro vztahy s Ruskem a tam by měly být tři prvky odstrašení, vojenské odstrašení a i v oblasti kybernetické za druhé snaha zatlačit zpět eh, Rusko, když se projeví například jako na Ukrajině, a také jednání s Ruskem tam, kde dochází ke konvergenci zájmu. Národní bezpečnostní strategie také řeší e, společný postup s Evropou. Toto spolupráce je nezbytná, ale posiluje americkou diplomaci a, a posiluje i západní diplomaci. Například spolupráce mezi Spojenými státy a Evropskou unii v, minul, v minulých čtyřech letech v oblasti sankcí proti Rusku byla velmi důležitá po ruské agresi vůči Ukrajině. A je to sdělení, které je klíčové a také je to sdělení o západní solidaritě. A zatím tedy se nezměnila orientace Ruska vůči Ukrajině, ale je podobné, že toto opatření eh, odstrašuje Rusko od agresivnějších kroků na Ukrajině. A skončím tím, že poznamenám, že národní bezpečnost má nedostatky, ale přesně popisuje klíčové výzvy, kterým čelí Spojené státy na západě a nastínuje některé základní kroky. Velkou otázkou je, máme strategii, ale nejsem si jist, že tato strategie vlastně před, bude dostatečno předpovědí, jak bude reagovat prezident Trump v konkrétní krizové situaci. Děkuji vám. Děkuji vám. Pane Pajfere, paní Hrdá, pane Šube, za vaše poznámky za vaše názory týkající se národní bezpečnostní strategie Spojených států. Zejména vám děkuji za to, že jste se změnil té obrané strategii. To také budeme muset zařadit na náš program a prodiskutovat to. To nás určitě také zajímá. Ale ještě než předtím, než zahájím všeobecnou debatu, tak bych eh, chtěla dát slovo panu Kristanovi Ellerovi, který je předsedou delegace pro se Spojenými státy. Děkuji, paní předsedkyně. Je brzo ráno. Měl jsem už jedno kapučino. Ještě nejsem úplně eh, připraven na tuto diskuzi, ale chtěl bych připomenout také některá kontroverzní eh, témata. Kdybychom tady seděli s Rusy nebo s Číňany, a diskutovali o její bezpečnostní strategii. tak eh, by tady asi také eh, tak by tady vůbec vlastně nemohl být nějaký akademický zástupce, který by mohl se kriticky vyjádřit eh, k té bezpečnostní strategii, protože by asi měl pak problémy. To ukazuje, že ten demokratický řád Spojených států má své výhody. A to bychom si měli připomínat, kromě eh, těch běžných politických aspektů našeho vztahu, protože je to eh, velmi obdivodné. Podíváme-li se z vojenského hlediska na to bezpečnostní strategii, není tady až tak eh, nic tak zásadně nového. trošku odlišné zaměření možná. V našich stazích také není nic nového, že ani Evropské státy, ani Evropská unie by nemohli eh, vyvinout nějakou zásadní vojenskou operaci mimo eh, své hranice bez pomoci Spojených států. Co je trochu znepokojivé z mého pohledu, je to, že tady chybí eh, více odkazů na Evropu, strategie tady nepropojuje eh, to, že Evropa může být úspěšná, když je úspěšná Amerika, naopak. Není tady vůbec žádný odkaz na to, že Evropská unie je nějaká entita sama o sobě. Změnil to pouze v ohledu na hrozbu z Ruska, což je také velmi zajímavá interpretace. Takže z mého pohledu to možná je symbolické, možná, že to vyjadřuje nějakou alergii k nadnárodním nebo multilaterálním organizacím, ale něco to vypovídá. Co se týče bezpečnosti, tak například ten vztah ke Světové obchodní organizaci je e, velmi důležitý. My jsme nedávno byli v Washingtonu, setkali jsme se s nástupci kongresu e, a příslušným ministrem. A ministr obchodu otevřeně pochybňoval význam Světové obchodní organizace, což se stalo poprvé v historii. My jsme se ptali na americkou politiku, na, ptali jsme se na to, koho bude jmenovat eh, Amerika do příslušného soudu nebo eh, tribunálu v rámci VTO. A eh, minister říkal, že to je něco za něco, že vůbec to nevnímal jako otázku Eh, řešení sporu nějakým právním postupem. A to přitom může mít obrovský dopad na vztahy s Jižní Koreou, na vztahy prakticky s celým světem. Protože zpochybňování právního eh, státu eh, je, je klíčové. Víme, že obchodní války způsobily spoustu konfliktů, obchodní spory způsobily spoustu konfliktů ve 20. století nejde jenom o politiku, jde o bezpečnost, jde o důvěru mezi různými regiony světa. Je to systém, který eh, Západ eh, měl na to, aby zamezil různým konfliktům a já si myslím, že to je velkým zdrojem obav. A proto eh, bych se chtěl ptát, jestli teď všechno je vnímáno čistě transakčně, něco za něco. Pokud minister pro obchod Spojených států Eh, v otázce jmenování soudců do eh, tribunálu eh, VTO to vnímá jako čistě něco, výměnu za něco, tak myslím, že bychom měli znát na to vaši reakci. Jestli je to takové vnímání, které můžeme očekávat i v jiných oblastech. Děkuji. Teď pan Elmar Bro, který je zpravodajem pro vztahy se Spojenými státy. Máte slovo. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte... Srdečné díky, paní předsedkyně, budu hovořit Němčině. Když se řekne Amerika First, tak to neznamená Amerika sama, to jistě neplatí. Kdyby každý řekl moje země jako první, tak budou všichni osamoceni. Takže to je nebezpečná logika, která se skrývá v této větě. A když pan Charge d'Affaires eh, zde uvedl ty čtyři body, o kterých hovořil, tak se jedná o body, které v podstatě jsou výlučně napojeny eh, na zájmy USA. On hovořil také o multilateralismu, ale také hovořil o zájmech tedy západního světa, to byly ty stěžejní body. A my také nyní vidíme, že eh, tady je nutné pracovat na nové koncepci bezpečnosti, protože bezpečnost není pouze vojenská záležitost. Bezpečnost je zahraniční politika, obchodní politika, ekologická politika a také politika v oblasti klimatu. A tady vidíme velké rozpory. Například Afrika. Když nebude akceptována klimatická změna a nebude nic udělat, nebude nic činěno, také z hlediska Sahary, tak to souvisí s bezpečností. A pokud OSN zkrátí o 50 svoji pomoc pro Afriku, tak to bude souviset s ekologií takže otázka mm, dohody o volném obchodě jenom částečně souvisela s obchodem, protože to byla také otázka, která se dotýkala zemí v Pacifiku, které by měly eh, jak si eh, také být součástí těchto dohod. Týkalo se to Japonska a dalších eh, zemí. Tady vzniká dramatické vákuum, které je nebezpečné. A musíme se snažit s těmito zeměmi jednat, abychom alespoň trochu vybalancovali eh, tu, tento nedostatek bezpečnosti. Víte, že Amerika hm, tady provedla velký díl, ale v podstatě Peking musí také nějakým způsobem být zapojen do záležitosti bezpečnosti v Pacifiku. Je nutné abychom společně vytvářeli globální bezpečnost. Ale samozřejmě víme, že je tady boj mezi Moskvou, Pekinem a Washingtonem. A tady jde boj o moc. A samozřejmě, že je zde snaha také získat pomoc spojenců. Ale nic nezaznělo ohledně partnerství z hlediska spojenců. A to je úplně jiná koncepce. Jde tady o obsahové partnerství, vnitřní partnerství. Někdy se říká, že to vidíme příliš přehnaným způsobem, ale musím říci, že v tom rozsáhlém pojmu bezpečnosti Zatím nevidím, jak bychom mohli vytvořit tuto společnou eh, koncepci obrany. Mám tady určité pochybnosti, minimálně z hlediska těch těžisek, těch hlavních bodů. A pak je tedy jasné, že z hlediska architektury evropské bezpečnosti na to je i nadále podstatné z hlediska kolektivní bezpečnosti ale samozřejmě eh, musíme zlepšit naši schopnost z hlediska fungování OSN. Vice Chair of... Děkuji, Claire Moody, místo předsedkyně SEDE. Děkuji, já jsem toho, té kávy měla víc než eh, pan Eller, pravděpodobně jsem asi eh, trochu víc hůru. Jsem potěšen některými poznámkami, které tady zazněly. Myslím, že ta hlavní věc, o které tady řeč, je ten rozdíl mezi činy a slovy. A to je důležité v této aréně je být předvídatelným a spolehlivým partnerem v globálním prostředí. Chybí tady některé věci, to říkal eh, Christian Eller. To, že se tady dostatečně nezohledně role EU v globálním měřítku. Přestože některé ty formulace hovoří o tom, že je potřeba posílit eh, implicitně tuto roli. Tak Eh, slova, která to nejvíce podkopávají, jsou ty prezidentské tweety. Můžete být tento krásný dokument o strategii a potom ráno prezident zatvítuje něco, eh, co eh, tomu vůbec neodpovídá a co dělá se Spojených států velmi nepředvídatelného partnera. Potom jsou to ty zmínky o světovém řádu založeném na pravidlech, což je klíčová věc kdekoliv dojde k eh, tomu, že se oslabují tradiční postoje někde v části světa, tak eh, jak se potom můžete opírat eh, o tato pravidla v této situaci a o ty instituce, které ta pravidla vytvořila. To je asi nejhorší možný okamžik, kdy Mm, oslabovat eh, tento řád. Je potřeba to udělat za eh, podpory všech, ne eh, útočně, protože to té situace rozhodně neprospěje. A to, co tady bylo řečeno ministerstvu zahraničí, o tom, že tam pořád nebyly jmenováni klíčové, klíčoví úředníci, že tam ta morálka je velmi špatná, To jsou všechno věci, které na to také mají vliv. Je to ministerstvo, které udržuje styky se všemi ostatními částmi světa. A potom eh, k některým specifickým oblastem. Vy jste se zmiňoval Afganistánu. Loni došlo k eh, skutečně největší zatím úrody eh, máku v Afghánistánu, takže se to zhoršuje zhoršuje se také bezpečnostní situace v Afganistánu. A přestože dočasně se to možná vyřeší, tak eh, se to vztahuje i k tomu, jestli je možné eh, hovořit o předvídatelnosti a spolehlivosti. Všichni máme nějaký problém s Iránem jako oblasti lidských práv nebo v tom, jak šíří svůj vliv ve svém sousedství, tak eh, pokud uzavřete nějakou dohodu, tak na ní potom musíte trvat a eh, všichni na tom máme eh, svůj zájem a rozhodně ne z té dohody, od, od té dohody odstupovat jednotlivě. A teď dáme slovo jednotlivým koordinátorům. Doufám, že udělám nějakou chybu. Pan Gáler jako první. Mnohokrát děkuji. Kolega Eller právě řekl, že v oblasti bezpečnosti není příliš nových věcí. To je pravda. Ale ve skutečnosti to nové je, že jsme rádi, že ten závazek ohledně na to dále existuje. A to je nutné zdůraznit. Já myslím, že je také důležité říct ještě další věc. My jsme eh, v podstatě naplnili naše závazky a myslím si, eh, že EU aktivovalo například evropskou politiku obrany a společné zahraniční politiky a tím pádem členské státy mohou lépe naplňovat tento závazek, takže to je podle mého názoru dobrý příspěvek. Já tady projdu pár témat. Co se týče Ruska a toho, co tady zaznělo, tak e, to podporuji. A myslím si, že je důležité, abychom tady zůstali pohromadě společně a vyslali výrazná výrazné signály. Ještě bych se chtěl zmínit o dalším bodě. My tady musíme se vypořádat eh, s nukleární problematikou Iránu. A já bych eh, vám chtěl adresovat otázku, na kterou jistě nebudete moci odpovědět, protože to je záležitost prezidenta. Proč on v podstatě ignoruje eh, vyšetřování Mm, mezinárodní atomové agentury. Já myslím, že politicky není nápomocno, pokud se zde zlobíme a stěžujeme si například na jiné záležitosti, to jsou balistické střely, lidská práva, Sýrie a tak dále. To je všechno platná kritika, na které musíme pracovat, ale neměli bychom to podmiňovat eh, naplňováním dohody. Já myslím, že eh, pokud se odkloní USA od této dohody, tak eh, ta situace z hlediska Iránu středně době bude podobná jako situace ze Severní Koreou. Já myslím, že bychom tady měli dále fungovat jako ne Evropský parlament, ale naše vlády. Naše vlády by měly zintenzivnit vztahy s Washingtonem v této oblasti a pracovat kolem prezidenta. To znamená snažit se o pokračování dialogu a je nutné, aby došlo k uznání této složitosti, komplexnosti současného eh, světa a uvědomění si, že jsme vzájemně na sobě závislí. A samozřejmě otevřený obchod je užitečný pro nás všechny. Pak mám bilaterální otázku na ESVČ. I was advised that we have a very long... Jedno. Bohužel musíme dodržovat pravidla. 30 sekund, jedna otázka. jde o tu dohodu o akvizicích z prosince 2016. Mě by zajímalo, jestli ty podmínky se tady zlepšily. To je dohoda o akvizicích a o poskytování služeb. Má, může nám někdo k tomu podat eh, informace? Paní Lezink má slovo, ale prosím, co nejstručněji. Rádi bychom dali co nejvíce kolegům slovo. Ja, vielen Dank, ich werde... Mnohokrát děkuji, budu hovořit německy. Nasaďte si prosím sluchátka. Ano, já si dokážu představit eh, ty pochybnosti a starosti, které tady zazněly ze strany eh, předřečníků a mohu se k tomu v mnoha bodech připojit. Já bych teď měla ještě otázku na paní Hrdou. Jakým způsobem Evropská unie by měla nyní eh, sdílet ty zásadní strategické zaměření USA. Já jsem se dočetla, že eh, Čína a Rusko jsou vnímány jako revizionistické velmoci v těchto amerických koncepcích. Co to znamená přesně a do jaké míry Evropská unie sdílí toto hodnocení a mm, jakým způsobem je to ospravedlnitelné takto vnímat tuto situaci. Bylo několikrát řečeno, že Rusko a Čína mezi sebou soutěží a že je zde situace, která je agresivní O co se opírá toto hodnocení revizionických eh, velmocí? A další otázka na pana eh, Pajfra. Eh, v rámci národních strategií byly zvířeněny některé body, které se týkaly antiteroristických operací, Eh, opět to bylo změno v souvislosti s Ruskem a s Čínou, ale zároveň zli... Prosím, závěr, ano. Takže, eh, kdybyste to, to neřekla, už bych byla v závěru svého vystoupení. Takže dochází k navyšování kontingentů v Afganistánu jaké praktické dopady bude mít toto navyšování nebo může mít toto navyšování. Tak si Děkuji, paní Valero. Děkuji mnohokrát, budu hovořit švédsky, takže prosím všechny, aby si nasadili sluchátka. Já mám tři otázky a pokusím se o stručnost. Nejdříve bych se chtěla zmínit o otázce, která tady nezazněla a chtěla bych se dozvědět, co se děje na severu Syrie. Došlo tam k útokům v této severní části a chtěla bych vidět také je stanovisko OSN, jak se na to dívá také náš spojenec v NATO. A dále otázka ohledně Ruska. Jakým způsobem k tomu přistupuje Rusko? Vy jste hovořili také o tom, že je nutné zajistit energetické dodávky do Evropy. Tady jsem to příliš nepochopila. Vy o tom hovoříte na straně 23, hovoříte o e, bezpečnosti dodávek a o čisté energie, ale pokud jsem to správně pochopila, hovoříte o fosilní energie a nikoli obnovitelné energetice nebo obnovitelných zdrojích. Jistě jste si vědom toho, že my směřujeme ke společnosti, která už nebude používat fosilní paliva v určitém horizontu let. Takže to je otázka, která se týká této problematiky. Pak jste hovořil o kontrole vyzbrojování, ale hovořili jste pouze o nukleárních zbraních. Ale my máme také další e, problémy Eh, jedná se například o kontrolu vývozu zbraní. Eh, víte, že zde máme velmi přesná pravidla z hlediska možnosti prodávat či nikoliv eh, zbraně. A některé státy v této oblasti jdou ještě dále. Takže byla bych ráda, kdyby bylo možné se podívat na tuto situaci a podívat se na to, do jakých zemí vyvážíme zbraně, protože my, stejně jako vy, vyvážíme zbraně do zemí, kde jsou tyto zbraně využívány ve válce. Uh, uh, Myslím, že jsme uh, byli svědky přesně toho, co, o čem hovořil byl vyslanec Šup. Ta strategie sice vypadá hezky na papíře, ale v okamžiku, kdy to porovnáme s těmi skutečnými událostmi a eh, pan eh, Pfeiffer tady ty mýty zboural velmi eh, výslovně. Pojďme se podívat na Severní Koreji. Asi před měsícem město zahraničí Tillerson, myslím, že to byl v Pekingu, řekl, že jsme připraveni eh, jednat eh, kdykoliv se Severní Koreou, až na to bude připravena, a jsme ochotni jednat bez přibližných podmínek. O několik dní později jmenoval několik takových přibližných podmínek, včetně denuklearizace, a my všichni víme, že k tomu rozhodně nedojde, než nějaké jednání eh, začne. Ale potom se k tomu vyjádřil asi na Twitteru prezident Trump a řekl, že minister zahraničí Tillerson plítvá svým časem Eh, když vyjednává s raketákem. Takže jaká je tady vlastně strategie, pokud tady nějaká strategie je? A co se Ruska týče, Schulz říkal, že trochu parafrázuji, říkal, že Rusko představuje velkou globální eh, výzvu, ale v posledních měsících jsme byli svědky toho, že eh, Rusko teď na Blízkém východě působí podobně jako naposledy eh, v 60. letech, kdy mělo velmi úzký vztah s Egyptem. Takže Spojené státy dovolili Rusku, aby se tady prosadili na Blízkém východě v míře, které, eh, kterou jsme dlouho, 50 let, neviděli. A ještě jedna poslední věc na paní Hrdou. Ona říkala, že eh, Evropská unie je partnerem, globálním partnerem což já jsem eh, vždycky říkal. A musíme doufat, že Evropská unie bude mít eh, samostatnou zahraniční politiku, svou vlastní strategii pro řešení konfliktu, zejména ty, které jsou v našem sousedství. Děkuji, pan López White. Thank you, Madam Chair. Uh, días, bienvenido. Eh, chtěl bych všechny pozdravit. Vítejte u nás. Mohu, budu hovořit eh, španělsky. Já pocházím ze Španělska a po dobu 400 eh, let Španělsko bylo takzvaně první zemí. Potom jsme byli zcela izolováni ve světě až do doby, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. A tady jsme si uvědomili, že monarchie a tyto říše skončily. A Španělsko tedy patří teď k těm 27 státům. A společně se snažíme, abychom se stali opět tou první zemí. Dnes máme bohužel málo času, nicméně bych chtěl vyjádřit několik připomínek. My jsme zaznamenali velký zájem ohledně amerických otázek. A my potřebujeme dobré eh, velvyslance. Vy jste velvyslanec, takže vás prosím, abyste předal naše eh, poselství. Měli jsme opravdu mimořádné eh, velvyslance samozřejmě jsem si jist, že i vy jste mimořádná osobnost, ale prostě potřebujeme eh, velvyslance, kteří jsou schopni přenášet eh, naše poselství, protože dochází k nedorozumění na úrovni administrativy. Vy jste se zmínil o předchozím prezidentovi a v této souvislosti bych vám chtěl něco připomenout. Prezidenti často hovoří o svobodě. A myslím si, že je nutné diskutovat jak s demokraty, tak republikány. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pro mě je eh, velkým potěšením tady dnes diskutovat. Tak eh, krátkou dobu poté, co byla bezpečnostní strategie zveřejněna. Já řeknu něco, co je samozřejmé. Náš vztah je tak eh, propojený v tolika různých směrech, že to ani neuvědomujeme. A naše společná bezpečnost má pravděpodobně dopad na každou část světa. A z toho vyplývá i společná zodpovědnost, kterou máme eh, za stabilitu ve světě. No já chci zmínit eh, té části světa, kde musíme spolupracovat v otázkách bezpečnosti. Tak jako tomu bylo po samitech ve Varšavě a v Bukurešti. Je je výborná příležitost, jak tuto e, spolupráci posílit. Dovolte bych tedy jmenoval e, oblasti, jako je boj proti terorismu, ochrana před hybridními útoky, A no, potom západní Balkán, to je oblast, kde musíme naše obranu koordinovat. Potom jde o horšení situace, které znamená, že se musíme že nemůžeme jednat unilaterálně, například v oblasti jedné dohody s Iránem, protože jinak to oslabí naši možnost společně zajišťovat bezpečnost a stabilitu ve světě. Děkuji vám. Pan Lidz, Děkuji. Jsem Adam Lidz, Jsem um, um, také Atlantic Bridge v Německu. Děkuji vám za vaše vystoupení. Jsem rád, že na to je vnímáno i jako most. A za druhé, teď se mluví o evropské obraně a to by, o to by se měla americká strana zabývat, o tom, že by se tady harmonizovaly zbrojní systémy, například to by mohlo být velmi prospěšné. Potom této národní bezpečnostní strategii už není, nejsou klimatické změny. Já jsem teď byl na kapitol, kapitolu, také jsem mluvil o Brookings Institution, kde jsme diskutovali o vazbách mezi bezpečností a klimatem. Možná, že je také možné mluvit o klimatické diplomaci s ohledem na bezpečnost a obranu. Protože je to téma, které má tuto implikaci. Takže klima nemůže být bráno. Eh, může být bráno jako hrozba bezpečnosti. Já jsem myslel, že mám dvě minuty. Děkuji, pan Buchner. Jenom velmi krátká poznámka. Vím, že politika eh, Spojených států tohledem na Irán je kontraproduktivní. Je to hrozba míru, protože pokud eh, přijdeme o tu spolupráci s Iránem, tak to ohrozí naše bezpečnost. je tady eh, způsob, jak eh, obejít eh, výroky prezidenta Trumpa. My můžeme obchodovat s Iránem, tím, že překoneme ty finanční problémy. Takže bychom měli být optimisty, možná to určitě pan Austrečius. Děkuji. Děkuji, že jste nám tady prezentovali vaše pohledy na bezpečnostní strategii Spojených států. Jsme liberální demokracie, to bychom neměli zapomínat a v okamžiku, kdy eh, Trump mluví o CNN jako o fake news, tak eh, si myslím, že bychom někdy neměli dávat do ruchy argumenty autoritativním režimům, protože to oslabuje hodnoty liberální demokracie. Pochybně je to náš společný přístup k lidským právům. Koncepce lidských práv převládá i v této strategii. Tady je málo partnerů, kteří budou ochotní za to bojovat. A za druhé, mohl bys nám něco říci ke spolupráci mezi Evropskou unii a NATO, do jaké míry to přispívá k té, té celkové situaci. Ještě předtím, než dám slovo našim panelistům, tak bych i já chtěla něco říci. As rapporteur on... Já jsem byla zpravodajkou proto, pro zprávu, jak čelit ruským strategickým komunikacím a chci nám všem připomenout, že jedna, jeden z hlavních cílů a jedním z hlavních cílů strategické komunikace Ruska je narušit, zničit transatlantickou vazbu mezi Evropou, Spojenými státy a Kanadou. A musíme si být právě tohoto vědomi a musíme se snažit vyhodnotit relevantní strategie právě z tohoto pohledu. Byla to společná návštěva AFETu a SEDE ve Washingtonu a v Norfolku v štábu NATO v říjnu loňského roku a řada obav zde zazněla z obou stran, ze strany delegace Evropského parlamentu a ze strany americké delegace. A v této strategii vidím, že je tu opravdu snaha se přiblížit a nalézt společnou platformu. Je tu jasné ujištění o platnosti článku 5 Washingtonské smlouvy. A to je zde otevřeně řečeno a to také reaguje na některé dřívější obavy, které zazněly v Evropě. A za druhé je tu také to vyobrazení Ruska je naprosto relevantní. Některé země méně, některé země více, ale všichni jsme znepokojeni ruskou politikou. A tady politika Spojených států je klíčová, má zásadní význam. A je jasně zmíněna a nejen na papíře. My to zažíváme, my to vidíme každý den, jaké jsou aktivity, aktivity eh, ruské diplomacie a ty reálné kroky Spojených států a Spojené státy jsou lídrem v ochraně zemí a společností, které jsou ohroženy ruskou ofenzivní politikou a ruským neoimperialismem. A to trvá již déle než deset let, není to žádná novinka. A to se netýká jenom agrese na Ukrajině nechci hovořit o celé řadě událostí, které nastaly dříve a které měly významný dopad. A bylo nezbytné mít eh, příslušnou politiku na naší straně mnohem dříve. Energetika, bezpečnost a realismus, pokud jde o agresivní využívání nástroje energetiky zejména vůči Ukrajině, ale také vůči mému regionu a dalším. A tady vidíme eh, ty dopady. A za druhé Irán. My jsme byli ve Washingtonu a byla to kivadlová diplomacie nejen ze strany institucí EU, ale z členských států Evropské unie, abychom se snažili přesvědčit Spojené státy o nezbytnosti zachovat dohodu s Iránem. A zcela nedávno jsme zaznamenali obrovské demonstrace v Teheránu a jinde. A vzpomínám na to, protože jsem byla velmi kritická od samého počátku, pokud jde o jadernou dohodu s Iránem. Ale když existuje taková dohoda, tak ta situace není naprosto odlišná, ale je třeba se na Irán dívat globálně. A nebylo tomu tak ze strany evropských institucí. Irán je společným tématem mezi Spojenými státy a Evropou. A to znamená velmi pozitivní vývoj a pozitivní výsledek naší návštěvy. Takže domnívám se, že obrana bezpe- složka bezpečnostní strategie a souvislosti se strategií jsou zcela evidentní, když eh, vezmeme v úvahu to, co jsme říkali na každém jednání. Bez ohledu na evropskou bezpečnostní strategii, tak, jak je nastíněna v roce 2003, existují nyní výzvy, jak na východ od našich hranic a také na jihu našich hranic. A naše eh, hranice tedy jsou v plamenech od Marrakeše až po Bangladeš. Takže tato vize je dnes nezbytná a když hovoříme o twitterové diplomaci, já jsem velmi konzervativní, já Twitter nepoužívám, protože si myslím, že je to rychlý nástroj, který je až příliš rychlý na to, abychom eh, si uchovávali skutečně diplomatické vztahy. Ale již to prosazoval prezident Obama a používá to i řada lídrů Evropské unie a je to příliš rychlé na konzervativního diplomata. Takže bychom to neměli používat v našich vztazích, abychom, styk, abychom někoho označovali, nálepkovali a izolovali. Takže děkuji našim panelistům a vystoupí ve stejném pořadí. Děkuji. Děkuji, paní Fotigo. Vážím si, vážím si vaši vašeho komentáře o strategické komunikaci s Ruskem. Spojené státy a, Rus- a Evropa se na to soustředovaly 70 let, až do starých dnů svobodné Evropy a Rádia Svobody, na doby studené války a železné opony a měli jsme relativní svobodu. A teď se vracíme do situace, která skutečně znamená návrat některých konceptů, ale třeba je aktualizovat a musíme na tom pracovat společně. A ESVČ se zabývá strategickou komunikací a zvýšila se úsilí v tomto směru. Chtěl bych na některé otázky odpovědět. Vítám a myslím, že všichni vítáme ve Spojených státech důraz na dlouhodobé funkce Bretton Woods a Washingtonského koncenzu, ale už je to velmi dlouho a doba se skutečně změnila, nemusím vám to připomínat. Doba se změnila, pokud je o Čínu. Čína sehrává novou úlohu, nejsem odborník na Čínu, ale akademický koncenzus je, že situace je skutečně jiná. A Rusko 2014, to nemusím připomínat nikomu, je také jiné. A vojenská reakce a naše strategie se právě na něco takového soustředuje. To možná bylo zatím přehlíženo, ale určitě se shodneme na využití všech kulturních, ekonomických nástrojů a v častých rozhovorech. A jak eh, paní Moody naznačila, týká se to skutečně určitých dohod. A existovaly konzultace, spolupracovali jsme v minulosti, to ta tradice tu byla ale do roku 2014 žádná země si nedovolila změnit hranice poválečného uspořádání. A je to nová doba a strategie potřebuje tyto věci nově popsat a je třeba zaktualizovat eh, tyto věci, když to vyjádříme na Twitteru a když se soustředíme na jiné věci, ale evidentně vojenský důraz je odrazem našeho přesvědčení o míru skrze sílu a je vnímaná slabost ze strany našich eh, protivníků může vést k problémům, jako na Ukrajině. A sankce jsou úžasnou reakcí a přirozenou reakcí. Nemusím zde připomínat, že vy jste stejně znepokojeni sankcemi jako náš kongres, ale ze začátku to šlo pomalu. A myslím, že to trvalo, než jsme dosáhli jednoty skrze konzultace. A teď jsme v situaci, kdy sankce jsou obnovovány a méně se o tom diskutuje, méně se to spochybňuje a existuje mnohem větší jednota než eh, v minulosti. A to platí pro Severní Koreu, pro Kongo, Rusko a další. A já už jsem to řekl v minulosti. Jsem o tom přesvědčen transatlantické partnerství není jenom mezi vládami, ale je to mnoho straný vztah, který odráží i kontakty, které vy máte. Já už jsem to řekl v minulosti, ale je úžasné pro mě, že je více cest do Bruselu, do Washingtonu ze strany poslanců, kongresmenů a na pracovní úrovni a na té vyšší pracovní úrovni mám tu seznam osob, které každý týden přijíždějí proto, aby konzultovali s evropskými partnery. Byl to minister Tillerson v Paříži, hovořil o síle a chemických zbraních a je to velmi smutný, byl velmi smutný. Jel potom do Říma a řada, setká se s řadou partnerů, tedy je, když se podívám zpátky, Určitě vítáme PESCO. Ta strategie byla připravena v září, byla tedy publikována v září, připravena dříve a politické rozhodnutí bylo učiněno, ale to je jenom první krok. A ten dům ještě nestojí. A ten plány zatím nejsou hotové a věříme, že budeme moci přispět této snaze. Vidíme, že se to bude vzájemně doplňovat a Víte, že máme, že jsme výrazně přesvědčeni právě o tom. Pokud je o klimatické změny, pan Rýc o tom hovořil, prezident se vyjádřil k dohodám z Paříže a to neznamená, že nejsme životním prostředím znepokojení. My jsme stejně vyspělí, pokud jde o některé otázky jako Evropa, pokud je o hybridní vozy, využití solární energie a obnovitelných zdrojů energie, ale pokud je o fosilní paliva, myslím, že je tu odkaz také na ropu a my jsme se stali významným producentem energie. Vyvážíme do Evropy Myslím, že to je se týká zejména Litvy a Chorvatska. My jsme Spojené státy, energetická unie, již deset let je věc, ve, které, ve kterou věříme, věříme v dezertifikaci a ten mix se týká členských států, a neměli bychom být tedy v rukou jednoho výrobce, jednoho producenta. Pan Lopez White odešel, ale k novému velvyslanci nemám nic, co bych mohl říci. Já jsem připraven se s vámi sejít soukromně a s řadou z vás jsem se sešel a poskytnu vám některé podrobnosti, pokud jde o AXU, to je náš systém pro akvizice. Já jsem zmínil to, že se situace změnila. Kdybyste se mě ptali před pěti nebo deseti lety, asi by si nikdo nevšiml, jaká spolupráce existuje dnes mezi Evropskou unii a NATO. Já jsem nic takového nečekal a je to naprosto smysluplné v Bruselu. To, že spolupracujeme na z řadě oblastí, kde jsme přítomní, kde jsou člen, zastoupeni členské státy NATO a Evropské unie, tak to jsou nová témata. Týká se to hybridních a kybernetických konfliktů Ruska, Číny, východního partnerství, týká se to hrozby v této oblasti a to, že spolu hovoříme a že si vyměňujeme oblasti, kde máme společná, to je věc eh, pro mě pozoruhodná a je to skutečně zamení pokroku. Podívejme se. Byla tu řada otázek, která se týkala myslím, pokud jde o Severní Koreu a Irán. Jsem připraven o tom hovořit, ale to jsou záležitosti, které jsou právě řešeny a my jsme velmi znepokojeni úlohou Iránu. A když eh, se podíváte na ty debaty, které jsme vedli v poslední době s třemi kolegy a kolegy z Evropské unie, tak jsme skutečně urazili velký kus cesty v pochopení eh, toho, čemu vlastně v této části světa čelíme. Pokud jde o Severní Koreu, tato otázka se také velmi rychle vyvinula. A vedeme zde dialog. Existují určité komunikační kanály mezi námi. Švédsko tam má velvyslanectví, Evropská unie má také své kontakty, existují tam mise. Takže směřujeme k stejnému cíli denuklearizovaná Severní Korea. Věřím, že se nám to podaří. Pokrok s Čínou byl užitečný. Zatím, jsme, ne, zatím nejsme hotovi, ale mnoho práce bylo učiněno. A nevím, zda jsem něco nevynechal. A klimatické záležitosti. E, ten příběh klimatu je takový, že my stále pracujeme v jednotlivých e, pracovních výborech v Paříži a Michael Bloomberg a další zástupci průmyslu a ten o tom také hovořil a ten je rozhodným zastáncem pařížských klimatických dohod. Nám to nezabrání, abychom se tím zabývali. My si stanovujeme vlastní cíle, jednotlivá odvětví, a my jsme velká ekonomika, si stanovujeme vlastní, vlastní cíle, jsme, věci se trošku liší oproti Evropě, v některých eh, státech Unie jsou jiné normy než v Kalifornii, kde jsou velmi náročné. My, my vlastně odstup, opouštíme fosilní paliva a přecházíme k solární energii a k vodní, vodním elektrárnám a naši kapitáni průmyslu, kteří vidí, že spotřebitelé si přejí účinnější, úspornější výrobky a snaží, snaží se. Paní předsedkyně, je to proti mým zásadám, ale musím vám připomenout, že jsme pod časovým tlakem. Děkuji vám, paní Hrdá. Děkuji mnohokrát. Máme málo času a Adam řekl, že my se snažíme být kompatibilní s Adamem a moje úloha bude mnohem stručnější, protože on odpověděl na skoro všechny otázky. Tak obecně. Vždy, když administrativa se mění, tak se musíme dívat kupředu a díváme se, co zde přetrvává a kde dochází ke změně a musíme trošku přeskupit naši politiku je třeba vidět, že skutečně spolupracujeme se Spojenými státy velmi dobře a je to klíčový vztah pro nás, pro všechny, ať už je to bezpečnost, obrana a další otázky. Ale musím říci, že pokud je o bezpečnostní otázky, ta spolupráce je na vyšší úrovni než v minulosti. A Adam to už řekl řada návštěv, řada diskusí, skutečných kontaktů na obou stranách Atlantiku. To je velmi pozitivní pro ten vztah, nejen pro vztah s Washingtonem, ale také pro vztahy s dalšími částmi Spojených států, kde výzkumné instituce, think tanky eh, působí a vidíme rostoucí obchodní výměny i v dnešní době shodujeme se v zahraniční politice v některých oblastech, spolupracujeme tam velmi dobře. Čína je obchodní otázkou v poslední době díky řadě kolegů. Severní Korea, Rusko a Ukrajina, Blízký východ. To jsou témata, kde se neschodneme, anebo kde naše politika se liší. A pokud je o dohodu s Iránem, také ale musíme být si vědomi této, těchto rozdílů a snažit se o a hledat možnosti, kde Evropská unie je, musí prosazovat své zásady a musí říci, je nám líto, americká politika je trošku odlišná a je třeba se dívat jinam a hledat spojenectví jinde. Chtěla bych jenom zopakovat, my se snažíme o nové postupy a pan Líc se o tom zmínil. Kombinace bezpečnosti a klimatu. Samozřejmě, zde je obrovský prostor pro spolupráci a my na to není přicházíme a je to asi pozitivní, protože tyto nové přístupy, nové formy uvažování nám přinášejí pozitivní eh, témata do našich vztahů skvělá spolupráce v oblasti spravnosti a vnitřních záležitostí, výměna informací, která je mnohem přítomnější, energetika a energetické otázky. To jsou další oblasti, kde bychom chtěli ještě více spolupracovat. Takže pozitivně za to je třeba se zabývat bezpečnostní strategií a je třeba na to reagovat. Musíme se zabývat obranou a na tom musíme také reagovat. A to je cesta ku předu. A je pozitivní, že se takto setcháváme a že nasloucháme vašim názorům. Protože já chci zdůraznit, že parlamentní vazba s kongresem je také velmi důležitá, zejména v této době pro vztahy Evropská unie USA. Já si dovolím Eh, se vyjádřit k několika otázkám. Já bych chtěl eh, vřele přivítat tu obranou strategii. Myslím, že odporuje jiným vládním dokumentům, které říkají o tom, že se má udělat všechno, ale tady se to velmi zaměřuje na několik eh, důležitých priorit. Ten rozpor mezi slovy a činy, ta slova, která přicházejí z Washingtonu, jsou někde matoucí, ale já si myslím, že bychom se měli zabývat hlavně těmi činy. Například eh, došlo k tomu potvrzení článku 5, eh, možná trochu pozdě, ale přece, když se podíváte na činy, tak vidíte, že americké síly eh, například jsou připraveny pomoci Evropě, podobně to potvrdili ve Varšavě na samitu to. Stejně tak ta kontinuita tady ve vztahu k Rusku a Ukrajině je zachována. Co se týče těch tweetů, když se zeptáte šefa kabinetu Kellyho, který říkal, že by eh, Twitter eh, prezidentovi vzal, tak asi víte, jak se na to eh, většina lidí dívá. Také došlo k úspěchu v politice nešíření jaderných zbraní. Nemyslím, že Spojené státy jsou úplně izolovaný, izolované. Možná, že prezident se částečně na takové izolace dostal, ale já si myslím, že teď je potřeba přemýšlet o tom, jak by bylo možné tu dohodu změnit tak, aby si zachoval tvář a mohl říci, že došlo k zlepšení. To bude trochu výzva pro diplomaty. Co se Severní Koreje týče, myslím, že je trochu nešťastné, že něco jiného říká prezident, něco ministr zahraničí o tom, eh, jak jednat se Severní Koreou. Myslím, že to částečně odráží to, že ve Washingtonu v tom nemají úplně jasno. Otázka je, co vlastně chtějí Severokorejci. Někteří říkají, že chtějí jaderné zbraně, aby mohli odstrašit Spojené státy od útoku. Ale někteří říkají, včetně některých úředníků v americké vládě, říkají, že eh, to je něco jiného, že v podstatě chtějí vytlačit Spojené státy z korejského polostrova a že chtějí prosadit sjednocení eh, na základě jejich podmínek. Pokud eh, něčemu takovému věříte, tak ten váš postoj potom bude eh, eh, odlišný. A ještě jedna poznámka ke klimatu. Myslím, že to byla chyba, že Spojené státy odstoupily od pařížské dohody, ale řekl bych také, že dívejte se na to, co dělají jednotlivé americké státy. Federální politika tady neexistuje, ale myslím, že teď budeme svědky toho, že Eh, spousta států se tomu začíná věnovat eh, samostatně a eh, přijímají celou řadu opatření. A teď k tomu vlivu klimatu na bezpečnost, to je reálná věc. A já bych řekl, že je málo institucí v rámci americké administrativy, které si myslí, že jsou mocnější než armáda, ale i armáda začíná přemýšlet o tom, co klima může znamenat pro ty budoucí konflikty věci, které teď ještě nejsou, ale v budoucnosti se určitě začnou diskutovat a jaký to bude mít dopad na vojenské operace. Myslím, že aspoň část americké administrativy o tom přemýšlí. Děkuji. Vážení kolegové, chtěl bych poděkovat všem panelistům za um, tuto debatu o ehm, nové bezpečnostní strategii Spojených států. Byla to velmi zajímavá debata a já myslím, že můžeme našem panelistům zatleskat. Thank you. Please stay in chamber. We have extremely interesting debate. Musíme teď pokračovat. Máme dále na programu velmi zajímavou diskuzi o smlouvě INF. Colleagues, please be seated. Time is really limited. Eh, posaďte se, máme omezený čas, musíme začít. Vím, že ta debata před okamžikem byla velmi dlouhá, ale byla nesmírně zajímavá. Dnes, eh, teď, ale teď máme na pořadu jednání stejně zajímavé téma. Jsou to hrozby fungování smlouvy INF a je velkým potěším, že tady mohu přivítat naše vzácné panelisty. Je to poslanec Jacek Bilica, který je tady velmi dobře znám, který už tady několikrát vystupoval, který je zvláštním vyslancem pro odzbrojení a nešíření v rámci EAS. Má také na starosti oddělení SECPOL 1. A za druhé tady je pan William Elberg, který je z eh, centra NATO pro odzbrojování a nešíření. E, zbraní hromadného ničení. Dobře se mi to podařilo e, pojmenovat správně. A třetí host je velvyslanec Steven Piper z Brookings Institution. Budeme hovořit o smlouvě INF a o e, problémech s jejím fungováním. A jako první bude mluvit pan Bilice. Máte slovo. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat tomuto výboru za tu vynikající předchozí debatu o bezpečnostní strategii Spojených států. To bylo velmi užitečné pro mnohé z nás, kteří jsme tady naslouchali. Dovolte mi, abych vám poděkoval za pozvání na tuto schůzi. To téma je eh, nesmírně důležité pro evropskou bezpečnost. Jsem velmi rád, že se tady dnes mohu podělit o své stanoviska se svými kolegy mimo jiné také s kolegou z Brookings Institution. A e, musím e, se vyjádřit ke třema otázkám. Nejprve informace o tom, o čem INF je. Potom e, bych chtěl hovořit o některých změnách a výzvách této smlouvy v posledních 30 letech její existence a také o pozici Evropské unie na INF a některým dalším s tím spojených otázkám. Nejprve tedy, co je tato smlouva? To je smlouva mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o eh, postupném omezování raket středního doletu. Ta byla podepsána v roce 87, eh, vstoupila v platnost v roce 88. Eh, obě tyto země tedy tady přijímají závazek nevyvíjet balistické rakety v rozpětí 500 až 5 až 5,5 tisíce kilometrů. Bylo to poprvé, kdy tyto velmoci se rozhodly redukovat svůj jaderný arzenál. V podstatě tím zrušili celou jednu kategorii jaderných zbraní a zavedli mechanismus pro verifikaci tohoto úsilí. V důsledku toho Spojené státy a Sovětský svaz zničili téměř tři tisíce raket po do té lhuty, která byla v roce 1991. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 eh, Ruská federace, Bělorusko, Kazachstán a Ukrajina se staly následovnickými státy této smlouvy. Potom Rusko v roce 2007 navrhlo iniciativu, jak dodat globální dimenzi této smlouvy s tím, že by bilaterální Eh, dohody, bilaterální dohody se k tomu mohly připojit a vytvořit z toho multilaterální smlouvu. Zde proběhla konference v Ženevě, eh, která z toho vytvořila eh, nástroj mezinárodního práva. Bylo to tedy otevřeno i dalším stranám. Nějakou dobu Spojené státy tuto myšlenku podporovaly. Potom tady byly přiloženy také další návrhy, aby smlouva podobná jako INF posloužila jako model i v jiných oblastech, a to je tedy kontext. A poté začaly odehrát přípravné práce. EU e e, tehdy řekla, cituji, vítáme potvrzení smlouvy INF ze strany Spojených států a Ruska na valném zhromaždění OSN v roce 2007 a bereme na vědomí návrh diskutovat o úplném zrušení všech raket středního a krátkého doletu. V tomto kontextu eh, připravíme eh, návrh na základě eh, iniciativa prezidenta Francouzské republiky z března 2008 zahájit jednání o takové smlouvy. Konec citátu. Bohužel tyto eh, myšlenky nebyly nikdy uvedeny do praxe. Poté v červenci 2014 Spojené státy poprvé pozorně na to, že Rusko porušuje jeden ze závazků nevlastnit, vyrábět a nebo testovat eh, eh, raketu v tomto rozpětí a nebo vlastnit nosiče pro eh, takové rakety a opakovala, eh, Spojené státy potom opakovaly toto hodnocení i v letech 2015-2016 a později eh, s tím, že Rusko testovalo takovéto rakety. Rusko to popíralo, nicméně mm, ministr zahraničí Spojených států to potvrdil. A Rusko také vydalo proti tvrzení Eh, a poukazovalo na to, že Spojené státy chystaly eh, instalaci zařízení v, Rusku, eh, pardon, v Polsku a v Rumunsku. Toto téma potom bylo předmětem zvláštní ověřovací komise podle článku 13 této smlouvy. Bylo také předmětem bilaterální kontaktu mezi Washingtonem a Moskvou. Na 31. zasedání SVC v Ženevě 2017. Tato otázka byla projednávána, byla tam delegace z Běloruska, Kazachstánu, Ruska, Ukrajiny a Spojených států, kde se mělo hovořit o dodržování eh, závazků INF a prohlášení. Po tomto jednání znělo, cituji, 30 let od podepsání této smlouvy delegace vyjadřují názor, že smlouva INF i nadále bude hrát důležitou roli ve stávajícím systému mezinárodní bezpečnosti, odbrojení a nešíření zbraní a že budou pracovat na tom, aby mm, udrželi platnosti a posílili. Konec citátu. Podle článku 12 této smlouvy státní aktéři mohou použít národní mechanismy prověřování dodržování závazků z této smlouvy a to za použití prostředků, které mají k dispozici pouze Spojené státy a Rusko. Potom v prosinci 2007 eh, administrativa prezidenta Trumpa eh, předložila strategii, eh, která měla, byla namířená proti tomuto porušování smlouvy ze strany Ruska. O tom se asi bude hovořit dále. Musíme si vědomit, že Evropská unie není signatářem INF ale je to důležitá smlouva pro zajištění globální bezpečnosti a je důležité, aby byla dodržována. Je to tedy eh, zásadní věci pro evropskou bezpečnost, je to hlavní faktor, který by zajistit, že Evropa bude kontinentem, kde nebudou eh, tyto jaderné zbraně, které tady byly počtu několika tisíc během eh, studené války. Máme dlouhé dějiny kde se hovořilo o tom, jak udržet tuto smlouvu naživu. Vyjadřovali se k tomu, k tomu různí představitelé v, na valném zhromáždění, konferenci o zbrojní v Ženevě eh, a také eh, řady jiných eh, v řady jiných akcí. Já samozřejmě teď nemohu diskutovat o podrobnostech těchto dialogů, o nešíření a odborení, o čem jsme diskutovali jak se Spojenými státy, tak i s Ruskem. Mohu vás ujistit, že to je věc, o které s nimi často vedeme dialog. Před dvěma dny eh, na zasedání konference o odbrojení v Ženevě Evropská unie zdůraznila zase, cituji, důležitost udržení smlouvy INF a vyzývá signatáře této smlouvy, aby vedli dialog o tom, jak zajistit její dodržování. INF je zásadní dohoda o kontrole zbraní, která vedla ke zrušení celé jedné kategorie denných zbraní došlo k odstranění přibližně 3 raket z evropského kontinentu. Je to důležité pro naše bezpečnost a je to zásadní příspěvek signatáři této smlouvy k plnění článku 6 NPT. Konec citátu. Také jsme eh, konstatovali, že eh, do února 2018 musí státy a Rusko splnit zásadní limity pro strategickou část této dohody, takže budou muset dále redukovat své arzenály, zejména vyzýváme Rusko a Spojené státy, aby nestrategické jedné zbraně zahrnuli do jednání o kontrole, aby zlepšili důvěru, transparentnost, verifikaci aby snížili operativní eh, připravenost jejich jaderných systémů na nezbytné minimum. Vyzýváme všechny zúčastněné státy, aby přijali eh, vhodná praktická opatření na to, aby snížili risk náhodné nebo eh, náhodné jaderné války. Evropská unie také připomíná, že všechny strany NPT se zavázaly vádět politiku, která bude kompatibilní s touto smlouvou a že by se měl plně implementovat článek 6 eh, této smlouvy a že musí dojít k celkovému snížení arzenálu jaderných zbraní, zohledňovat se přitom musí zvláštní odpovědnost států, které mají největší jaderný arzenál. V Evropské unii máme jednotnou podporu eh, NPT, to je základní kámen našeho režimu nešíření jaderných zbraní. Máme tady také cyklus revize těchto nástrojů a je potřeba jako dohlížet na to, že jak eh, prakticky, tak i teoreticky tato smlouva zůstane eh, základním kamenem a teď tu revizi řídí Nizozemsko a Polsko. A potom k balistickým raketám obecně eh, testování a vývoj v některých státech je destabilizačním faktorem, vytváří to atmosféru nedůvěry a podezření a vede to k nejistotě v mezinárodních vztazích Zrychlení těch raketových eh, programů v Asii je zejména strojem nepokojení, protože tyto mm, programy v Iránu, v Syrii a v eh, Zemní Koreji jsou namířeny proti západu. Evropská unie tedy musí hrát důležitou roli v tomto globálním úsilí, aby eh, se plnily podmínky etického kodexu pro zbraně. To je opět konference, kterou v tomto roce řídí Polsko. Měli bychom tedy zabránit šíření balistických eh, raket a zlepšit transparentnost ku prospěchu těch, kteří eh, jsou signatáři těchto dohod, včetně upozorňování při používání. Je také důležité konstatovat, že implementace těchto opatření není eh, odůvodněním pro mm, tato opatření. My jsme vždycky podporovali, aby tato opatření byly univerzální, jak diplomaticky, tak i finančně. Loni v prosinci bylo přijato nové rozhodnutí rady a e, zřízeny kontaktní místa pod vedením Rakouského ministerstva zahraničí a doufáme, že to podpoří i pařížský sekretariát jak už jsem se zmiňoval, v současnosti je to Polsko, které předsedá HCOC v prvním prohlášení v Radě bezpečnosti. Polský prezident Duda prohlásil v lednu 2018, cituji, 15 let eh, od svého mm, zřízení eh, Hákský etický kodex eh, proti šíření jedné zbraní podporoval transparentnost a důvěru a jako předsednický stát Polsko chce podpořit plnou implementaci tohoto kodexu a posílit svůj vztah se Spojenými eh, národy, jak bylo už řečeno na valném zhromáždění OSN v roce 2004. Nicméně tato opatření, jako je HCOC, nemohou nahradit právní, právně závazné smlouvy a dohody o odzbrojení, jako je smlouva INF, kterou Evropská unie silně podporuje. Děkuji vám za pozornost a rád povím na vaše otázky. Děkuji. pane velvyslanče. Vidíme zde, beru na vědomí, co jste řekl o úloze Polska. A jsem ráda, že je tolik polských iniciativ. Pan Alberg se střízka na to. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. chci navázat na poděkování Jackovi, že mohu oslovit podvýbor pro obranu a bezpečnost a Jacek je osobou, která i velvyslanec Pfeiffer sledovali tyto záležitosti a to, co vám řeknu, není stanovisko na to, ale vychází to z pozic na to začnu eh, reakcí na to, na krizi ANF, když poprvé zazněla otázka, dnes tedy neplnění povinností z hlediska smlouvy od Ruska, došlo ke konzultacím a jednali jsme se spojenci v sídle NATO. A zaznamenali jste asi, že generální tajemník NATO vydal prohlášení 20, v červenci 2014 vzhledem k úloze smlouvy INF a byla tu snaha řešit to bilaterálně mezi Ruskem a Spojenými státy a vrátit se k plnění smlouvy. Na samitu ve Velsu jsme doplnili jeden odstavec, který se týká eh, v komuniké, kde byla výzva Rusku, aby se vrátil k plnění povinností podle smlouvy. A na Varšavském samitu v 2016 spojenci zdůraznili, že nešíření zbraní nadále se hrá významnou úlohu v obraně aliance a dosažení bezpečnostních cílů úspěch či neúspěch těchto snah má přímý dopad na bezpečnost aliance a má klíčový význam, aby závazky podle stávajících smluv světně smlouvy INF bylo dodržováno. Spojenci vyzvali Rusko, aby udrželo životaschopnost smlouvy INF zajištěním ověřitelného plnění smlouvy. A verifikační komise se sešla v prosinci 2016 v Ženevě a Svanatecká lada vydala významné prohlášení a zdůraznila klíčový význam této smlouvy, která byla uzavřena v 1987 a při 30. výročí bychom si přáli lepší oslavu. A tyto zbraně byly tady tak destabilizující, že ohrožovali mír nejen v Evropě, ale v celém světě. Spojenci vyzývají Rusko, aby vyřešilo tento problém. Zejména se to týká nové ruské řízené střely. A souč- současně je ujišťujeme, že Spojené státy plní své povinnosti. Je tu snaha vést bilaterální i multilaterální dialog zejména pokud jde o práci verifikační komise, a která má mechanismus pro řešení sporů. A ta zasedala v prosinci a ještě předtím v listopadu 2016. Spojenci si, si váží tedy úlohy omezení jaderných zbraní z hlediska bezpečnosti a je tu snad posílit alianci. Tady zde jasně chápete, že my Spojené státy jsou, se zavázaly šíření jaderných zbraní a dodržování těchto smluv a chtějí, aby ruské, Rusko se vrátilo k plnění všech povinností. A toto prohlášení je signálem, že otázka smlouvy INF nezmizí a je třeba co nejrychleji řešit tuto otázku v jednání USA-Rusko. A je to také výsledek trvalých eh, konzultací které sahají mnohem dále do minulosti, než se ten problém objevil v roce 1987, ale také naznačuje, že spojenci jsou odhodlány spolupracovat se Spojenými státy co nejvíce, aby řešili tyto problémy s Ruskem. A podobně jako EU na to podporuje smlouvu o nešíření jaderných zbraní a představuje vzájemně se posilující součásti systému, který brání šíření jaderných zbraní a na to také významně snížilo počet jaderných zbraní v, eh, umístěných v Evropě pro svou obranu. A my v NATO bychom právě otázky porušení smlouvy INF ze strany Ruska brání dalším krokům v oblasti jaderného odzbrojení a chceme spolupracovat, abychom přispěli nezbytnému úsilí komise v tomto směru. Ale proč ta smlouva tak důležitá pro NATO samotné? Eh, musíme se vrátit zpátky do dějin do 70. let. Na začátku 70. let eh, jaderný střed měl dvě zásadní součásti. Tisíc bojových zbraní, které byly nasazeny a mohly vyvolat během eh, vzal několik stovek kilometrů od železné opony. A současně existovaly mezikontinentální balistické střely, které mohly zničit eh, eh, území velkých mocností, ale ty ne, v té době byly tak zranitelné vůči náhodným útokům. A tyto zbraně byly na pevných eh, stanovištích a doba pro spuštění těchto zbraní a naplnění palivem byly dlouhé a jejich přesnost byla nízká. Mohli se odchýlit až o kilometr od svého cíle a jaderné hlavice byly mnohem větší a mohly zasáhnout mnohem velkou oblast. A proto nebyly považovány za důvěryhodné zbraně v případě konfliktu. A případný konflikt mezi kontinentními zbraněmi by zničili vlastně celý svět. A v 60. letech byly staženy zbraně středního doletu z Evropy, protože nepředstavovali důvěryhodnou hrozbu. A Sověti měli, měli systém SS-4, SS-5, který nebyl považován za důvěryhodnou zbraň pomalé, nedůvěryhodné a nepřesné. A současně Spojené státy měly převahu v oblasti ICBM a proto zde panalo přesvědčení, že třeba nějakým způsobem tuto otázku měnit. A se Světský svaz eh, tedy eh, zavedl nový systém středního doletu a byla, byly to řízené střely SS-20. SS-20 měly dosah 5000 km, byly mobilní na pevné palivo, vysoce přesné a měly kapacitu mít eh, mnohačetné hlavice. A proto tu byla posílená kapacita zahájit eh, preventivní útok bez varování a bez možného předběžného zjištění a bez možnosti obrany, tedy zbrana SS-20 vlastně znamenala konec představy o představě o, o převaze NATO v oblasti středních, eh, zbraní středního doletu, na kterou NATO spoléhalo pro svou obranu, kde docházelo k cvičením, kde se prokazovala tato kapacita v průběhu minulých let. A Sověti měli možnost zahájit eh, před, překvapivý útok, který by oslepil síly NATO a zabránil by Eh, vyslání posil do Evropy. Ta situace byla velmi nebezpečná a ta hrozba se skutečně eh, omezila na to, že na to, na to vlastně přišlo o svou převou v této oblasti a byla tu potřeba možnost spustit útok bezprostředně a šince krize, která by se změnila v jadernou krizi, byla bezprostřední ne, a to by znam, tedy využití konvenčních zbraní by bylo podmíněno právě bleskovým jaderným útokem. Bylo to, to, byla to představa, která tehdy byla definována jako odpojení nebo rozdělení, kdy tyto zbraně by zničily naše jaderné kapacity a pokud se snažíte zautočit, tak eh, zničíme jadernou zbraní vaši, vaše území. A vlastně odstranění americké, amerických sil by znamenalo možnost dobít Evropu konvenčními zbraněmi. A reakce na ta tehdy byla vytvoření nové skupiny, která se zabývala na vysoké rovni plánování. A první úkol bylo řešit, jak budeme postupovat se zbraněmi středního roletu Sovětu. A tato skupina předložila doporučení v prosince 79 a doporučení bylo tedy dvojí tedy rozhodnutí. Nejdříve zavést systémy eh, křižujících střel do Evropy a snažit se zbavit kategorie zbraní středního doletu. Ministři to podpořili a okamžitě vytvořili skupinu, která se měla takzvaná zvláštní konzultační skupina, která chtěla eh, řešit právě uzavření této smlouvy, aby spojenci byli nadále informováni o bilaterálních jednáních. Tato zvláštní konzulační skupina začala zjišťovat, jak by mohla vypadat tato smlouva INF, protože tato smlouva byla tak klíčová pro bezpečnost spojenců, pro alianci, že spojenci se museli stotožnit s tou otázkou, protože první otázka, kterou by stověti položili, bylo, zda to spojenci schvalují tedy ten duch konzultace pomohl vytvořit smlouvu. A kdyby spojenci nesouhlasili s umístěním těchto euroraket, tak bychom byli v úplně jiné situaci, než tomu je dnes. A to umožnilo vyjednat úspěšnou smlouvu a spojenci byli celou dobu zapojeni do vyjednávání. Plnění této smlouvy bylo velmi složité. Bylo to poprvé, kdy existovaly inspekční týmy, které navštěvovaly základny a vůbec poprvé byly inspekční týmy navštěvovaly základny, kde jsou jaderné zbraně, kde se ověřovala zařízení, typy řízených střel, tedy docházelo i k eh, bezprostředním návštěvám zařízení, aby bylo zajištěno, že se nepodvádí a došlo také k uzavření některých zařízení. a každá země kdy když došlo k vývoji nové zbraně, tak musel, příslušná země musela ujistit, že, to, že ta zbraň nepatří do kategorie zbraní podle smlouvy INF. A v roce 2001 tedy vypršela platnost eh, těchto konzultací. Takže teď se vlastně vrátíme do současnosti. To, co jsem řekl, se velmi podobá té nové situaci. Nový systém, nový systém 9M79 vytváří stejné problémy pro NATO jako tehdy střely SS-20. Je to systém pro středního doletu, který je schopný tedy nést jaderné zbraně a připravuje problém, představuje problém pro připravenost čelit takovým útokům ze strany aliance. Věřím, že tento historický exkurs eh, vysvětluje, proč je smlouva INF tak důležitá. Není to smlouva samoučelná. Nejde jenom o eliminace, eliminace určité kategorie zbraní, ale je třeba donutit eh, Spojené státy a Rusko, aby vlastně jejich spor nevyvolal co svůj problém. A skutečně tato smlouva přinesla stabilitu, která byla eh, nezbytná, takže snad nyní vidíte, proč spojenci se soustředují na tuto smlouvu a nadále vyzývají Rusko, aby plnilo tuto smlouvu. Je to klíčové pro ruskou bezpečnost, je to klíčové pro evropskou bezpečnost, je to klíčové pro celostovou bezpečnost. Děkuji. Děkuji, pane řediteli. To byl úžasný pohled na dějiny aliance. A věřím, že nyní dostaneme, věřím, že dostaneme i písemné podklady pro naše členy, které bychom mohli rozdát. Samozřejmě veškeré písemné dokumenty jsou vítané a nyní dám slovo panu velvyslanci Stevenu Piperovi z Brookings Institution. Děkuji, paní předsedkyně, vážení eh, poslanci. Já jsem rád, že tady s Jaskem Williamem mohu diskutovat o smlouvě INF. Já jsem eh, tady eh, jako člen, eh, jako výzkumník Brookings Institution, ale nezastupuji oficiálně Brookings, vyjadřuji tady své osobní názory. Na začátek bych chtěl popsat reakce Spojených států, ale chtěl bych hovořit také o možných dopadech, pokud by ta smlouva přestala platit, což je také možné nebo pravděpodobné. Jak víte, to je velká otázka od roku 2014 týkající se této smlouvy. Eh, spočívají v tom porušování ze strany Ruska, testování e, instalací eh, těchto raket. V prosinci loňského roku Brookings Institution dokonce zorganizovala veřejnou diskusi a došlo k oznámení eh, americké vlády, jak eh, bude reagovat na eh, ta porušení ze strany Ruska. Trumpová administrativa řekla, že dále chce pokračovat s touto smlouvou, ale také zdůraznila, že ta situace je neudržitelná. Cituji. Vedem tomu, že Spojené státy tu smlouvu dotočují a Rusko ne. Volali po trojí strategii jednak najít nějaké řešení a zachovat toto slovo včetně hm, té ověřovací komise. Eh, druhý pilíř byl vojenský, měl se investovat do vývoje eh, amerických raket a Kongs potom uvolnil 58 milionů na Eh, výzkum a vývoj těchto balistických raket. Takže eh, ta smlouva to samotno, samo umožňuje ten výzkum, pokud se to nezačne vyrábět. Takže je to možné. Eh, samozřejmě by mohlo být také ukončení tohoto výzkumného programu. Potom jde o ekonomické opatření proti těm ruským subjektům, které byly zapojeny do vývoje a produkce. Nicméně mm, nemáme žádné informace o tom, že by došlo k nějakému pokroku eh, ohledně těchto plánů. 20. prosince potom americká vláda oznámila, že hmm, eh, rozšíří sankce na ty firmy, které byly zapojeny do výroby 99. posledních několika týdnech revize jaderné politiky eh, bylo znamená, že se bude konat v únoru, ještě předtím se ale objevily dokumenty, které říkají, že by se mohly rozšířit jaderné zbraně i na námořnictvo, jak to bylo během studené války. Potom byly staženy ze služby v 90. letu a Obama administrativa chtěla vrátit ty válečné eh, hlavice. Ten návrh toho dokumentu říká, že eh, ten arzenál se zničil. pokud Rusko začne znovu dodržovat smlouvu a sníží svůj arzenál a omezí další porušování, tak by došlo k revizi toho rozhodnutí. Dovolte mi ještě několik poznámek k postoji Spojených států potřeba se zaměřit na ty ekonomické aspekty. Musíme si uvědomit, že e, Rusko neustoupí od toho porušování, pokud se nebude že za to zaplatí nějakou e, cenu v vojenské oblasti. Jde o situaci v Evropě, protože to by mohlo změnit eh, kalkulace Ruska. Víme, že eh, v 80. letech došlo k <coughs> instalaci raket Pershing v západní Evropě přes veřejný odpor a to změnilo ruskou strategii a přinutili za podepsání této smlouvy. Nicméně i tak mám eh, několik pochybností o tom oznámeném postoji. Za prvé, Eh, ten eh, raný eh, vývoj a výzkum není až tak nákladná věc, ale v okamžiku začne mluvit skutečně o výrobě, tak to bude program, který bude stát miliardy dolarů. V okamžiku, kdy ten rozpočet na obranu je pod tlakem, ruské porušování se odehrává teď, ty rakety se um, umístují teď pokud Amerika bude chtít tyto rakety mít eh, také, tak to bude trvat 3, 5, 7 let, než eh, je eh, mít bude. To se taky budeme ty rakety středního doletu mohou být hrozbou pro Kreml pouze pokud se to může ohrozit ruské území. To znamená, že by to muselo být vypouštěno z nějakého státu NATO, anebo z Japonska, nebo z Jižní Koreji. Já jsem se kdysi podílel na takových jednáních, a také jsem pracoval eh, v té praktické oblasti a my jsme uzavřeli tuto smlouvu. Nicméně nechtěli bychom nikdo tuto zkušenost zopakovat, bylo to velmi náročné. Nevím tedy, jestli k tomu může dojít, jestli to ruská strana bude považovat za skutečnou hrozbu tak, aby to změnilo jejich uvažování. A také si nejsem jistý, že tyto rakety mohou mít nějaký dopad na ruský postoj, protože ehm, by nejde jenom o dodržování té smlouvy, ale to je také o eh, redukci dalšího strategického arzenálu a dalších eh, kroků. I tak si ale myslím, že by tady měla být nějaká vojenská odezva. Je potřeba ehm, připravit eh, více jiných typů raket v evropské oblasti. Hmm, ten nebo třeba eh, také v evropských vodách eh, umístit válečné lodě, které budou mít tyto typy raket. Loď Florida byla teď konvertována a může nosit až 150 konvenčních eh, raket. A já bych eh, řekl, že také v Norském moři je potřeba začít působit, abychom eh, dali najevo, že můžeme tyto zbraně umístit do blízkosti Ruska a tím donutit Rusko, aby se vrátilo k jedna, jednacímu stolu. Ale také Rusko naznačit, že z toho nemá žádné bezprostřední vojenské výhody. Bylo by to levnější, rychlejší a pravděpodobně by to bylo akceptovatelnější pro NATO spíše než eh, začít vyrábět eh, tyto rakety ve Spojených státech. No, také je to zvratitelné v případě, že by Rusko přestalo porušovat smlouvu. No, ještě mi dovolte několik slov o té reakci, předtím, než budu hovořit o možném kolapsu této smlouvy jako američan. Musím říci, že mě trochu udivuje mlčení evropských vlád o tom porušování ze strany Ruska. Tyto rakety rozhodně jsou určeny k tomu, aby zasáhly americké území. Možná, že kdyby byly vypuštěny někde eh, na severu, někde u Beringova moře, kde předtím nikdy rakety eh, neumistovaly, tak by možná tato raketa mohla zasáhnout Aljašku, ale tyto raketa, kterou Rusové vyvinuli, otestovali a vyrobili, aby mohli zautočit na Asii a Evropu. Na to sice vydalo určitá prohlášení, Myslím, že vy jste ani jednou neřekl slovo porušení ze strany Ruska a Evropské unie také. Já jsem rozhodně neviděl žádné důkazy o tom, že by vysočí, vysocí představitele eh, někdy toto téma nadnesli, nebo že by evropské vlády veřejně minimálně eh, na to upozorňovali. Je to chyba podle mě, Pokud dojde ke zrucení zmluvy INF, tak to bude e, znamenat, že Evropa k tomu přispěla, toto mlčení, vysílá špatný signál do Moskvy. V podstatě to dává najevo, že Evropa si nedělá obavy eh, z těchto konkrétních raket a nebo je jedno, že eh, Rusko tu smlouvu porušuje. A tím pádem se zbavuje příležitosti vyvinout dodatečné politické a diplomatické Eh, nebo diplomatický tlak na Rusko, aby změnilo své uvažování. Musíme si uvědomit, že teď eh, jsou ty diplomatické vztahy mezi Spojenými státy a, Ameri- a Ruskem eh, ve špatné fázi a ruští představitelé jiných zemí jsou by tě měli být znepokojeni. Musíme se také uvědomit, že to mlčení evropských vlád vysílá špatný signál i do Washingtonu, protože v Washingtonu jsou někteří, zejména na kapitolu, kteří si myslí, že eh, Amerika by se měla z té smlouvy eh, stáhnout nebo s ní odstoupit. No pokud proti tomu nebude Evropa protestovat, tak se nejsem jist, eh, že mohu očekávat, že někdo bude usilovat o to, aby ta smlouva dále platila bez této zvýšené pozornosti. Takže já jsem znepokojen tím, že by tato smlouva mohla přestat platit, mohla by to mít nebezpečné dopady pro eh, Spojené státy, Evropu, Asii, ale i pro Rusko. Klap této smlouvy znamená, že Rusko by mohlo tyto rakety bez jakýkoliv omezení umístit, kde bude chtít a eh, v některých okolnostech by eh, Rusko mohlo oživit i jiné raketové programy to by také velmi narušilo bezpečnostní situaci v Evropě a v Asii. Kromě toho, pokud Pentagon bude pokračovat s vývojem eh, těchto raket, tak by to mohlo vést ke spochybnění bezpečnostní situace v Evropě. Kolep to smlouvy by ale eh, vedl k pochybnění eh, smlouvy o strategické kontrole zbraní z roku 2010 ta smlouva by začala, měla začít platit eh, za asi dva týdny. Teď ty limity Spojené státy plní a očekávání je, že i Rusko je plnit bude. Ta smlouva ale skončí v roce 2021, protože je možné ji o pět let prodloužit bez ratifikace v Senátu. A já si myslím, že ta smlouva New Start je velkým příspěvkem Eh, pro evropskou, eh, americkou a ruskou bezpečnost, ale pokud tady nebude smlouva INF, nebo tady bude, ale budou tady vážné pochybnosti o tom, jestli Rusko dodržuje, tak eh, nevím, jestli bude možné tu smlouvu New Start prodloužit. A už jste si mohli všimnout loni, že někteří republikáni v kongresu chtějí eh, zabránit administrativě v tom, aby New Start se mohl prodloužit pokud není zajištěno dodržování smlouvy i ne ze strany Ruska. Myslím, že e, takové e, plány budou tady i nadále. Pokud tady dojde k kolapsu, mluví i ne, pokud se neprodlouží New Start, tak v roce 2021 poprvé ve 40-50 letech tady nebude žádná právní dohoda, která by omezovala jaderné zbraně Spojených států a Ruska a bude to mít vážné dopady Konec nového startu eh, neznamená jenom ukončení těchto limitů, ale v podstatě to bude konec výměny dat, to je oznamování a inspekcí, které probíhají v současnosti a které poskytují spoustu informací, co pravděpodobně americkou vládu bude stát miliardy, aby něco takového mohla eh, zprovoznit. A také to znamená, že obě strany budou aplikovat ty nejhorší možné scénáře a promítne se to i do jejich chování a do jejich strategického uvažování. V nepřítomnosti nového startu je možné si představit, že jak Spojené státy, tak i Rusko eh, dramaticky navýší své strategické síly na tyto limity. Právě teď Spojené státy mají většinu svých balistických raket s válečnými hlavicemi. Rusové chtějí vybudovat podobnou kapacitu podle všeho, pokud tam nebudou žádné limity, tak budou na těch, eh, všech těch raketách eh, válečné hlavice. Eh, jaký to bude mít dopad na ten režim nešíření jaderných zbraní? Spojené státy a Rusko vlastní asi 90% jaderných zbraní na světě, pokud oni nebudou nejenže snižovat jejich množství, ale nebudou omezováni, jejich navyšování tak, jak mohou požadovat po třetích zemích, aby nezvyšovali své jaderné e, e, arzenály, nebo jak mohou bránit dalším zemím, aby e, vyráběli jaderné zbraně. A také se dělám starosti s tím, co to bude znamenat pro Čínu, protože Čína mě budovala to jaderný arzenál velmi pomalu, ale to bylo rozhodnutí učiněné v kontextu toho, že jak Rusko, tak Amerika omezují své jaderné zbraně. Pokud ty limity skončí, přestanou platit, tak co jak na to Číňané zareagují. Myslím, že se dotáme do světa, který bude méně stabilní a méně předvídatelný a tím pádem méně bezpečný. Doufám, že to INF se podaří zachránit. Je to pořád možné, stojí to za to. Mohl bych ještě se vyjádřit, nebo se to nechám na otázky možná, o těch eh, krocích, které by mohly vést k zachování té smlouvy. Také si myslím, že Rusové s tím obviněním eh, Ameriky, že porušuje tu smlouvu, přišli příliš brzy, ale pořád je tady způsob, jak to je možné vyřešit, pokud tady bude politická vůle. Děkuji. Ambassador, Děkuji, pane velvyslanče. Dám slovo panu Ehlerovi. Pane velvyslanče, myslím, že si opravdu můžeme vážit to, co jste řekl, když jste zmínil pokrytectví evropského postoje a odkázal jste na to, že hlavy státu to nezmínili v posledních dvou letech. Na druhé straně ten problém, pokud ho posuzujete v kontextu na to. My jsme vlastně přišli o jeden rok, pokud jde o ubezpečování, že se můžeme držet multilaterálních dohod a že si vážíme aliance. Summit byl ztracenou přitostí. Tam bylo vlastně řečeno, držíme se aliance a to je jiné, co z toho vzešlo. Když si čtu zápis, který byl pečlivě zveřejněn, tak eh, tam nebyl žádný odkaz z americké strany v kontextu tohoto samitu na smlouvy INF. Politické ubezpečování, že svět pro nás není úplně něčím novým, zaujal vlastně veškeré politické kontakty a jednání během celého roku a je to rok ztracený pro obě strany. Z mého hlediska, z německého hlediska, já jsem bojoval proti rozmístění amerických rake, eh, sovětských raket v Evropě. A to byla má politická socializace svým způsobem. A tehdy to nebylo moc populární být pro něco takového. Ale je důležité pochopit, že existuje hluboká frustrace. A existují velké zásadní otazníky. Pokud eh, americko-ruské vztahy jsou vlastně transakční eh, záležitostí mezi dvěma dospělými muži a je tu naprostý nedostatek odkazu na multilaterální kontext těchto dohod, tak eh, to vyvolává pocit, že i ty obavy ve Spojených státech nevedou k, k, k tomu, že se obrátí na své spojence a připomenou povinnosti a donutí je zásadně prokázat snahu o rozmístění řízených střel v Evropě v případě, že by Rusové úplně opustili smlouvu INF. Takže celé, celé to politické pozadí není připraveno na takovou reakci, protože já přicházím z nových členských států a my neseme eh, vlastně břemeno sankcí pro, proti Rusku a to poškozuje východní německou ekonomiku. A lidi by asi neřekli, že to je transakční záležitost, ale ten kontext eh, NATO nebo kontext multilaterální eh, je skutečně hra, kde dva prezidenti Eh, řeší tyto věci mezi sebou a je těžko vyjádřitelné pro širší veřejnost, nakolik je důležité, aby multilaterální dohoda eh, nějakým způsobem eh, existovala a je to, vypadá to prostě jako dohoda mezi dvěma obchodníky, kteří si řeší své problémy mezi sebou. A máte naprostou pravdu ale ve veřejnosti. A pokud jde o to, jak to připravovat z hlediska vnímání veřejnosti, tak jsme skutečně připravili dokonalý chaos. A tady se snažíme o některé směšné zbytečnosti a to, co Rusové pečlivě sledují vnímání veřejnosti v evropské části NATO. A my jsme přišli o spoustu času. Na druhé straně musíme reagovat a položíme písemnou otázku komisi a paní Mogherini protože my jsme to úplně podcenili, že to je také součást, to je součástí veřejné eh, rozpravy, částečně v Pobaltí a v Polsku, kde je, tak, je taková větší citlivost vůči krokům Ruska. A INF se vůbec nedostalo do širšího povědomí tady je povědomí o tom, že existují obavy z toho, co Putin chystá, co chce dělat, ale není tu snaha evropských států eh, a nejsou citlivější už tomu, co se děje na hranicích, protože toto bylo ponecháno na velmi abstraktní úrovni, neurčité, kde hovoříme o tom, že velcí kamarádi nebo velcí nepřátelé řeší tyto věci na své vysoké úrovně mezi sebou a zcela se zanedbává komplexnost a někdy i mechanismy, které jsou onudné a těžko pochopitelné, a to se týká právě těch bilaterálních nebo multilaterálních smluv. Já to budu později eh, komentovat, jaké je polské vnímání INF a dalších kroků a nyní pan Gáler. Pan Gáler nechce. Tak paní Lösing. Ja, ich habe mich jetzt auch... Ano, já jsem se teprve teď přihlásila. Takže moje první otázka je adresována panu Pajtrovi. Já jsem teď zaznamenala ten váš popis, ale když bych se měla odkázat na to, že roku 2017 v Německu eh, se říkalo, že NATO je prostě dokument ohledně umístění nových raket, což nebylo jaksi chápáno jako vhodné. A teď, když se podívám na vaše stanoviska, tak bych chtěla vědět ještě jednou, jak to hodnotíte vy? Do jaké míry je to reálná představa? Jak pokročila v USA? A jak je pravděpodobné, že dojde k vývoji nejenom z hlediska výzkumu, ale že se rozvinou tyto rakety středního dosahu? A další otázka, kterou bych chtěla dát panu Bilicovi. Teď um, z různých stran se hovořilo o tom, že se umístí dodatečné nukleární zbraně v Evropě. A tady opětovně, jak je to pravděpodobné podle vás? A pokud by k tomu umístění došlo, jaký dopad by to mělo? Nejenom na IN, E F, ale obecně na vztahy a zbrojení v Rusku. A ještě jednu otázku panu Pajferovi. Vy jste řekl, že by bylo dobré hovořit také o tom, co se tady dá ještě udělat. A to je také moje otázka. Co je žádoucí, aby udělalo Rusko? A moje otázka tedy zní, co si myslíte, co by mělo udělat USA, NATO a Evropská unie pro to, aby se zachránila dohoda INF? Jaká opatření si můžete v tomto ohledu představit? Právě, aby se zadržela tato eskalace. A panu Alberkov bych chtěla ještě položit následující otázku. Bylo řečeno, že dojde mm, k revizi z hlediska eh, těch mini zbraní. V našem tisku alespoň se hovořilo na různých místech o této záležitosti. Takže mini nukleární zbraně. To vypadá tak neškodně, ale tyto mini nukleární zbraně mají údernost jako například eh, bomby, které tak děsivě zničily Hirošimu. Takže jak se díváte na tento vývoj? A na umístění tohoto typu zbraní v souvislosti s kontrolou zbrojení a touto dohodou. A zda je to tedy vlastně další eskalace. Jak to může ohrozit eh, dohodu INF? Thank you, Mr. Buchner. Děkuji, pan Buchner. Vielen Dank, vielen Dank auch für die... Mnohokrát děkuji. A děkuji také za eh, tento vynikající popis situace. Já mám jednu otázku pro lepší porozumění. Ta dohoda o raketách středního doletu pochází z doby ještě předtím, než se zhroutilo, hroutil Sovětský svaz a než se sjednotilo Německo. To znovu sjednocení v Německu proběhlo předtím, ještě byla dohoda, že NATO se nebude rozšiřovat na východ. Mm, bohužel to nebyl statut dohody, bylo to prostě určité ujednání. A když se teď podíváme na to, že rakety by, eh, tedy rakety NATO, by byly umístěny na východě, tak jak to bylo v minulosti, tak je pochopitelně, že Rusko bude nějakým způsobem reagovat. A proto se ptám, stačí, když se budeme zabývat pouze dohodou ohledně raket středního doletu, neměli bychom jednat více obecně, tak abychom tu celkovou situaci ve východní Evropě nově nasměrovali. Když se podíváme tedy na tuto malou část, to znamená na tu dohodu o raketách středního doletu, pokud ji tedy stáhneme, tak podle mého názoru to k ničemu příliš nepovede. Děkuji, pan Galer. Vážený kolego Buchnere a vážená kolegyně Lezingová to ví také, jak to vypadá ve skutečnosti. Dokážete si představit, že v 90. Eh, letech se dohodla dohoda 4 plus 2. Byl ještě vlastně Marshallův plán a dovede si představit, že v této fázi západní Německo, že by zažilo, že se tam prostě postaví Helmut Kohl a Gorbačev, potom eh, Češi, Poláci a Maďaři, že by v podstatě nevstoupili do NATO po té době, to přece není možné. V každém případě tady nebylo ústní ani písemné dohodna, dojednání, ale není dobré tady tyto mýty stále eh, jaksi šířit, protože západoněmecký kancléř to prostě eh, než, nebylo možné. Promiňte, pane Galere. Paní Lezingová, já se omluvím, omlouvám, eventuálně Můžete pak zažádat, ale nejdříve tedy vždy musí hovořit jedna osoba. Takže kdyby to bylo tak, jak jste to tady vylíčili, tak Polsko nebo Československo nebo Maďarsko eh, by, v podstatě nemohli vstoupit do tohoto spolku a nemohlo by to fungovat. Takže já myslím, že skutečně my máme zájem na tom, aby tato dohoda INF pokračovala, ale musíme prostě si E, e, si uvědomit, že Rusko porušilo tuto dohodu INF. Není možné dělat, že nás to nezajímá. Tady bylo řečeno, že v Washingtonu e, jsou lidé, kteří z různých důvodů nemají zájem na prodlužování této dohody INF. Ale popravdě řečeno, prodloužení INF může být Eh, kredibilní, pokud se skutečně bera v potaz eh, ta realita, která spočívá v tom, že Rusko porušuje tuto dohodu. Paní Alezingová? Já bych jenom ještě jednou eh, měla otázku v souvislosti s tím, co řekl pan Galer. Já už jsem to slyšela několikrát z vaší strany. Měl byste to historicky doložit. Já nemohu doložit toto. Ne, nebylo vám dáno slovo, pane Galere. Takže vyčkejte pár vteřin. That did not happen, that it did not happen. I mean, you can... Nemohu dokázat něco, co se prostě nemohlo... Vy něco, tvrdí, vy něco tvrdíte, co není pravda, a protože se to eh, nestalo, tak to prostě nemůžu dokázat, že se něco nestalo. Já bych byla ráda, kdybychom zamezili této německo-německé diskusi o velmi důležitých otázkách. Samozřejmě nechtěla bych se dále pouštět do této diskuse mezi vámi. Komentáře Polska, Litvy, České republiky, Estonska, Lotyšska. My jsme všichni velmi spolehlivými členy aliance, kteří přispívají k globální bezpečnosti a kolektivní obraně. A ani bych si vlastně nepřála poslouchat tyto komentáře, které se týkají vnějších entit oproti Evropské unii a NATO, které ohrožují naši pozici a úlohu. Známe dějiny, známe minulost, můžeme se vrátit k diskusi o úloze kancléře Kola před znovu sjednocením Německa a byli tam u toho i někteří polští partneři, kteří k tomu přispěli a já bych byla ráda, kdybychom uh, ukončili tyto diskuse a tyto spory. Pokud jde o naši jednotu vůči Rusku, já si skutečně myslím, že sankce vyvolávají diskuse zemena v nových členských státech, ale existuje zde také kultura nezbytných kroků, kterých je třeba. abychom byli efektivní vůči partnerům. A v Polsku za kterékoliv vlády byla podpora pro tyto sankce. A nyní dám slovo našim řečníkům ve stejném pořadí, pan velvyslanec Belica. Děkuji, paní předsedkyně. Byla to konkrétní otázka na znovu nasazení většího počtu jaderných zbraní v Evropě. Jsme všichni spokojeni s tím, co se stalo po v roce 1980 došlo k obrovskému snížení počtu jaderných hlavic i nosičů na evropském kontinentu a často zapomínáme asi, a myslím, že William by poskytl konkrétnější údaje, že to nebyly stovky ani tisíce, ale desetitisíce jaderných zbraní v Evropě až po taktickou úroveň eh, min a dělostřelecké munice. A je vlastně zázrakem dějin, okolik jsme se stali bezpečnějšími díky smlouvám, jako je INF, což je jenom jedna z dohod. My jsme nehovořili o dalších, jako je, je prezidentská daná iniciativa Spojených států, kdy taktické jaderné zbraně byly staženy do skladišť. Takže nemyslím si, že by kdokoliv skákal radostí, pokud by tu byla možnost, že se tyto smlouvy zvrá... zhroutí a že se Evropa vrátí do situace podobné studené válce. A do situace jaderných krizí, kterou svět zažil okolo kubánské krize nebo berlínské krize a podobně. A společenské a politické napětí, které bylo uvedeno v prezentacích kolegů v 70. a 80. letech, když došlo k rozmístění eh, řízených střel Pershing 2. Vzpomín, vzpomíňme si, že tehdy na toto téma padaly vlády. To se stalo v Německu. Byly demonstrace stovek tisíc lidí v ulicích, kteří protestovali proti rozmístění eh, střel Pershing. Takže skutečně eh, můžeme těžit z toho, co existuje nyní. A proto sdělení parlamentu o potřebě zachovat tyto smlouvy je věc velmi důležitá. Ta výzva zde je, pokud jde o nešíření zbraní, o smlouvách o odzbrojení, a Evropa je pod podporuje. A ty, ty výzvy jsou mnohostrané, ale my odvádíme svůj díl práce. Před dvěma dny Evropská unie podpořila novou iniciativu v Paříži, tedy beztrestnost, pokud jde o požití chemických zbraní například. Smlouva o nešíření jaderných zbraní, a i ta je předmětem eh, různých ohrožení, ale my skutečně se snažíme o zachování a základní sdělení, které přichází z evropských institucí v Bruselu a evidentně tu byl také hlas Evropského parlamentu, je zachovat a posílit multilaterální systém, který také omezuje nevázané hopsovské vojenské přístupy. A, a myslím, ta odpověď je zcela zřejmá. My se snažíme zabránit právě něčemu takovému a když je to nezbytné, tak obrana má své místo a Evropa na tom pracuje a věříme, že budeme schopni zachovat velmi nízkou úroveň jaderných zbraní v Evropě v současnosti. A snad se nám podaří dále snížit. Děkuji. Děkuji, pan ředitel Alberg. Děkuji. Můžete říct, že tady byl promarněný čas? A můžeme se také ptát, proč Rusko tu smlouvu porušuje? Podívejte se na americké úsilí eh, kolem roku 2014 při řešení této věci. Bylo to bilaterální, bylo to klidné ale nikam to nedospělo. A potom v roce 2016 Spojené státy nakonec spustilo nebo ten e, mechanismus obsažený ve smlouvě a doufali, že se to podaří vyřešit e, vlastně bilaterálně bez e, veřejnosti. A vlastně velmi dlouho ignorovali, že něco takové vůbec Mm, Ruska na to ignorovala, potom řekla, že ta raketa vlastně existuje, přesto je to předtím popírala, přestože má možná jiné rozpětí do letu a oni Rusům řekli, to prostě to neřekli rovnou, mohlo se to ověřit, bylo by jasné, že to smlouvu neporušuje. Proč tedy zaujímáte tento eh, postupný eh, postoj postupného odhalování informací? Možná, že byl problém eh, v tom, že americká strana předtím nevyužila ten mechanismus obsažený ve smlouvě proto, aby Rusko tomu začalo věnovat pozornost, ale pomalu, pomalu se začínali uvědomovat od Ukrajiny, od té ukrajinské krize, že Rusko nehraje podle pravidel a že eh, tím reaguje na šíření EU a NATO a že se staví proti některým částem toho mm, světa postavené, světového řádu postaveného na pravidlech. Jak také říkal Steve, ty rakety jsou určeny nebo namířeny jenom na Evropu a na Azii. Takže proč Evropané s tím něco nedělají? To se přece liší od toho, co my jsme si mysleli, že by světový řád mohl vypadat v roce 2013. Teď to eh, začínáme měnit, ten názor. Co týče toho, jaké teď možnosti eh, existují, toho, co se bude dít, je evidentní, že Spojené státy zkusili diplomatická jednání, nicméně to k ničemu nevedlo. Začalo se dokonce i diskutovat o vojenské odezvě. A já nevím, jak daleko to dojde ještě, ale doufáme, že Rusko se nad tím zamyslí, bude se to bát a rozmyslí si tento postoj. Možná, že si jenom mysleli, že Mm. můžou zajít až do, do konce a že na to na to nějak nezareaguje. Možná, že proto, že říkáme, že to není správné, že Rusko to musí řešit, to možná pomůže, nevím, ale musíme v tom pokračovat. Musíme s nimi dále komunikovat a ujistit Rusko o tom, že porušování této smlouvy rozhodně nemůžeme nějak tolerovat a že to je smlouva, která zajišťuje bezpečnost pro obě strany. A že to jejich tak zvolená cesta není rozhodně dobrá ani pro ně. A že to bude mít své důsledky. Vždycky ale dáme přednost mírovému řešení. A ještě stručně k té německé otázce. Mně to přijde trochu neobvyklé, že eh, v té době Eh, kdy všechno muselo být právně ratifikováno, sepsáno, že panovala velká nedůvěra, že by došlo k nějaké ústní dohodě. Eh, Rusové by tehdy na to vůbec nepřistoupili a teď eh, tím argumentují, že to všechno bylo dohodnuto ústně a stvrzeno podáním ruky. To mi přijde jako hodně nepravděpodobné a nemyslím si, že si někdo představoval, že to dnes bude vypadat tak. Možná, že v ruské představivosti to bylo. Oni nedověřovali světu, kde Eh, Rusko by mohlo být eh, jenom eh, vlídným partnerem, ale spíše důvěřují světu, kde Rusko je vnímáno jako agresivní, silný stát. Nedověřují spolupráci, myslí si, že budou úspěšnější, když budou vystupovat jako mm, silný nepřítel. Ale já i celou svoji kariéru Eh, jsme usilovali o to, aby eh, Rusko vystupovalo jinak, aby zabezpečilo svůj arzenál a teď ten svět, ve kterém se nacházíme, velmi odlišný od té vize, kterou jsme měli. Já doufám, že se to ještě podaří změnit a že ta smlouva bude považována za zdroj bezpečnosti i ruskou stranu. Děkuji ještě pan Pfeiffer. Já si také dovedu jenom stručně vyjádřit té německé otázce. No, otázka o to, jaké zároky byly Sovětům dány za německé znovu sjednocení. Historici o tom budou ještě dlouho diskutovat. Já na to mám svůj vlastní názor, z části proto, že jsem eh, tehdy měl na starosti sovětský eh, svaz eh, jako referent na ministerstvu zahraničí, takže jsem byl přítomen například jednání mezi ministrem zahraničí Bakerem a Ševarnadzem tehdy Eh, došlo k zajištění, že nedojde například k obsazení eh, eh, nebo že jednotky NATO nebudou ve východním Německu, až ty sovětské odejdou. A to bylo všechno. A nikdo také nepředvídal ještě v tom okamžiku, že se rozpadne Varšavský pakt a, a že by se na to mohlo rozšířit. A takže o tom se vůbec nemluvilo. Rok 2017 nebyl dobře využitý, eh, proto asi, jsou proto asi důvody, protože Trumpova administrativa musela sformulovat svou politiku. To, co bylo oznámeno v prosinci, je mnohem lepší, než si někteří mysleli, že to bude. Někteří dokonce argumentovali, že eh, eh, Rusko porušuje smlouvu INT, ten hlavní cíl té smlouvy je zakázat tyto rakety a pokud je rozmístí rusové, tak to je porušení. A já jsem rád, že to ještě nebylo oficiálně takto konstatováno, protože si to bude vyžadovat určité politické rozhodnutí. To, že teď administrativa hovoří o tom, že chce tu smlouvu udržet, tak to je dobrá známka. Trvalo jim to chvíli, ale možná, že to bylo užitečné. Druhá věc, kterou jsem eh, asi měl zdůraznit více, je to, že rozhodnutí Spojených států v prosinci přistoupit k eh, výzkumu a vývoji těch konvenčních eh, raket bylo správné. Rozhodně to nebyla nová jaderná zbraň, ale pouze eh, konvenční raketa. Eh, k tomu, jak by se to mohlo dále vyvíjet, musíte chápat, že už nejsem v administrativě, takže to můžu jenom odhadovat. V posledních měsících se hovořilo o výzkumu a vývoji nové rakety středního doletu budoucnosti. Hlavní eh, zájem eh, nebyl o to v Evropě, v tom evropském velitelství, ale spíše v té pacifické oblasti, vzhledem na Čínu. Otázkou je, jestli by eh, co by Spojené státy, NATO a EU mohly udělat, aby se ta situace změnila. Můžu se vrátit těm svým třem krokům, o kterých jsem hovořil. Musíme udělat více, hlavně Evropa musí udělat více, aby vyvinula diplomatické a politické, vyvinula tlak na Rusko, ještě bylo dobře, kdyby Putin a Lavrov pokaždé, když budou mluvit eh, evropskými představiteli, tak jim bude eh, řečeno, proč vlastně vyrábíte tyto rakety, které jsou na nás namířeny. To, to se zatím neděje. Je tady sice smlouva uzavřena Ruskem a Spojenými státy, ale jsou to rakety, které eh, nemůžou zasáhnout Spojené státy, takže Eh, to by mělo být mnohem relevantnější pro eh, evropské a azijské státy. Takže ano, je potřeba zvýšit ten tlak na Rusko. Za druhé, je potřeba mít nějaká vojenská protiopatření a musí být důvěryhodná. A mám obavy, že ta americká reakce to mm, nenaplňuje. Ta důvěryhodnost se týká toho, jestli Rusové uvěří, že Spojené státy budou uh, vyrábět raketu středního doletu a že Evropané si budou ochotni koupit. A to je velká otázka. Já vím, že tady byla zmínka o té debatě z 80. let, kde 100 000 lidí, já jsem tedy pracoval pro vyslance Nice a On tehdy v podstatě překročil svůj mandát a se svým sovětským protěžkem se snažil sám uzavřet nějakou dohadu, protože eh, měl pocit, že by to nebylo možné. Nakonec se ukázalo, že pravdu neměl. Oni eh, se nakonec dohodli. A to byl ten hlavní důvod, proč se změnila sovětská pozice Tehdy se také vedoucím představitel stal Michal Gorbačev, který říkal, že ano, že jsou připraveni ty systémy zakázat, ale Gorbačov tady není, je tady Putin. A já se dělám obavy, že by se mohlo stát, že bude probíhat debata o umístění těchto zbraní. Já si pamatuju, jak v 80. letech reagovali Rusové, kteří se snažili rozmdychat tu opozici vůči tomu rozmístění raket. A já si Myslím, že Rusové by zase použili internet a sociální média, aby eh, zasely rozpory eh, ve veřejném mění v Evropě. A nevím, jestli jsme na to připraveni. A další poznámka týkající americké strany. Rusové vyslovili tři obvinění. Myslím, že tam dvě z toho jsou naprosto jasně vyvratitelná, ale je tady jedno obvinění, kde sice nedošlo k porušení, ale ukazuje to, ukazuje to, eh, že mají obavy, že je to ten systém EGIS, eh, který by se měl umístit eh, v Rumunsku a v Polsku, je to ten protiraketový štít. Jsou to nosiče, které se mohou umístit na lodi, které mohou Eh, nosit další věci, nejenom eh, ty eh, raket, protiraketové systémy, ale i další rakety, které jsou zakázány touto smlouvou, jak tedy Rusové na to reagují, ti říkají, jak můžeme vědět, že to nebude použito pro tyto účely. Je potřeba nějakým způsobem ty ruské obavy rozptýlit. Pokud uh, by to bylo vzájemné, tak by se to možná mohlo podařit, ale pokud by začali vážně jednat o těchto raketách, tak by možná mohla americká strana ustoupit také v této věci. Pane Elere, myslím, že tomu vzdělení rozumíme. Zmiňuje té sociální sítě zcela oprávněně a pokud to mohu říci, myslím, že dobře chápeme, že Spojené státy se snaží postupovat diplomatický, diplomatickou cestou bez eh, nějakého napětí. Ale neměli byste podceňovat eh, retorika retoriku, která se objevila na Twitteru, která přesně toto vnímání narušuje. A já jsem za to celý život bojoval. A v Německu padaly vlády kvůli tomu. A to je důvod, proč se liberálové tehdy spojili s konzervativci v řadě vlád v Evropě jsme viděli politické změny. A jedno z základních sdělení je, nepodceňujte situaci v Evropě kvůli relativní síle Evropské unie. Členské státy se účastní unie a z mého hlediska mají realističtější přístup k Rusku a to také nedávno pomáhalo eh, vytvářet eh, veřejné mínění odlišně v jiných členských státech. A ta situace se liší oproti 80. letům kvůli Unii a kvůli dopadu i na vnímání v širší veřejnosti, specificky v Německu a i v dalších členských státech. Takže je důležité pochopit, že tady hovoříme a to je spíše věc obecnější. Celá řada lidí si zde myslí, že Spojené státy jsou hlasem svobodného západního světa i v tomto kontextu. I když to je vlastně jenom symbol. A když se podíváte na širší populaci, semantika je součástí tohoto hlasu. A nestačí jenom přijímat základní fakta, ale také slyšíte, jak se to vyjadřuje, jaký hlas to říká. A pokud vyjadřujete jeden úsil, kdy to, o tom hovoříte, takže se stačí zmáčnout tlačítko a to opravdu ruší dlouhodobou politickou snahu Spojených států a jejich spojenců eh, řešit tyto otázky. A pokud to vidíte ve veřejném kontextu, ve světle ruské propagandy na sociálních sítích, tak to skutečně otevírá eh, nevýdané možnosti. V nedávných dnech jsme, jsme to zaznamenali a je třeba se s tím vyrovnávat zcela konkrétně jako evropský problém. Na druhé straně by bylo velmi užitečné, kdyby hlas svobodného západního světa se vyjadřoval tak, aby mé děti a moje žena a celá evropská populace se s tím dokázala stotožnit. Tak, jak tomu bylo v minulosti. Děkuji. Domnívám se, že i dnešní dopolední diskuse nám pomohla lépe chápat některé věci, které souvisí nejen se semantikou, ale jsme schopni se i zblížit, pokud jde o vnímání hrozeb. A z mého pohledu, a nejen zde v Evropském parlamentu, ale i z pohledu mého regionu, transatlantické, transatlantický spojenec je jádrem naší bezpečnosti. A to samozřejmě nebrání a přímo naopak. To jde ruku v ruce s mým eh, uznáním pozitivní role a pozitivního dopadu na polskou společnost a na další společnosti po přistoupení k Evropské unii také v oblasti bezpečnosti, nejen co se týče prosperity. A s tím tedy chci vzpomenout toho, kdy jsem byla členkou polské opozice za komunistické vlády a velmi dobře si vzpomínám na tuto dobu. My jsme byli připraveni trpět. Aby bylo cítit tlak na Rusko a cítit, že ten tlak je přiměřený. A někdy si nejsme zcela jisti, že se doba změnila pokud jde o ruskou politiku. A, a ještě jednou se Rusko snaží získat zpět svůj vliv ve svém sousedství. A to je velmi nebezpečné pro naše sousedy, zejména pokud jde o Moldavsko, Gruzii, Ukrajinu, kteří nejsou členy Evropské unie a které nejsou ani členy NATO. Ale jsem si také vědoma, že když jednání mezi Reganem a Gorbačovem začala, tak to byla jednání, kterým předcházela dlouhodobé, dlouhodobé americké politiky. Ne, nešlo jenom o pouhé osobnosti, bylo tam taky něco jiného, co doprovázelo tento proces. A proto po tomto zážitku, po této zkušenosti osobně jsem velmi nakloněna nejen hodnocením personálí, ale také toho, jak celé prostředí a vyjednávací síla partnerů se projevuje. A vím, že musíme zvýšit diplomatický tlak, ale musíme být také velmi realističtí při vyhodnocení všech aspektů. A proto já osobně upřednostňuji situaci, kdy jsou Spojené státy silné. A myslím, že jsme se přiblížili k závěru. Chceli někdo z členů panelu ještě něco doplnit? Nikoli, tak poděkuji všem třem váženým hostům za nesmírně zajímavou prezentaci a kolegům poděkuji za rozpravu, která byla také zajímavá, i když tady publikum bylo poněkud méně početné než předtím. To téma bylo velmi zajímavé a diskuse upřímná, otevřená. Děkuji a my zatleskáme členům panelu. Děkuji. Další zasedání sede bude 26. a 27. února. Máme ještě něco na, v bodu různé, žádné připomínky. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně děkuje sekretariátu a jako obvykle tlumočníkům za vynikající práci děkuji mnohokrát.